So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße schon... Vážení kolegové, eh, vítáme pana ještě než přivítáme nebo než předáme slovo panu komisaři, kterého zde vítáme, já vám děkuji za trpělivost, tak já bych ještě chtěla požádat kolegu Marineska, aby eh, stručně eh, pohovořil o prvním trialogu s Olafem, první, který, který proběhl. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Takže proběhlo první jednání trialogu, probrali jsme prvních nějakých 6-7 článků, eh, dosáhli jsme nějakých dvou až tří dohod, u toho zbytku ne. Proběhly nějaké diskuse, pokud jde o eh, zavádění nesrov, nesrovnalostí, jak to navrhoval parlament a také pokud jde o nahrazení e, názvu šetření, interní šetření a externí šetření. Takže to byly ty hlavní diskuse. Myslím tedy, že můžeme pokročit. Potom ještě jsme si s radou a s komisí naplánovali i jednu nebo dvě další schůzky a další trialog by měl proběhnout 12. prosince. Já tedy doufám, že v tu chvíli budu mít lepší zprávy, prozatím je to tedy vše. A zároveň také máme nějaké technické interní schůzky tady s dalšími kolegy z parlamentu. Děkuji mnohokrát. Má někdo z kolegů nějaký dotaz? Chce se někdo zeptat na něco kolegy Marinesku? Není tomu tak? A tak ti přejeme mnoho, skutečně mnoho štěstí a úspěchu. Děkuji. A pokračujeme dál, jsme u absolutorií, to je bod 15. Já zde srdečně vítám člena účetního dvora, pana Mihalise Kozlovse, který odpovídá za tento bod je v rámci účetního dvora. Zabývá se tedy horizontem, jako inovace, výzkum. A jsem velice ráda, že si na nás udělal čas pan komisař Moedaš, aby nám mohl představit programy, které jsou v jeho odpovědnosti. To jsou asi vůbec ty nejúspěšnější programy, které máme. A to, že jsem dorazila postě, právě souhlasí s tím, že jsem právě bojovala za Horizont 2020 v rámci rozpočtového postupu, který doufáme dokončíme v pátek ku prospěchu vědy, výzkumu a inovací. Nejdříve předávám slovo Mihajlovi Kozlovsovi a potom panu komisaři, prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážení členové výboru KONT, vážený pane komisaři Medasi, dámy a pánové. V první řadě chci říci, že je pro mě velkým potěšením zde být a přivítat nové členy výboru KONT a také eh, bych chtěl opět zdůraznit eh, připravenost Evropského účetního dvora pomáhat parlamentu a výboru KONT v jeho práci ehm, a chtěli bychom samozřejmě podpořit práci v mnoha politických oblastech. Kapitola 1 představuje velkou část evropského rozpočtu a mělo by tomu tak být i do budoucna. Z pohledu EUD řádné eh, na náležité vynakládání prostředků je nezbytné proto, aby evropští občané členské státy co nejvíce těž, těžili z prostředků alokovaných do této kategorie. Já tedy bych chtěl vám představit výsledky naší auditní práce eh, v roce 2018. V první řadě velmi stručně, co jsme zrealizovali. Měli jsme čtyři hlavní moduly v našem prohlášení o věrohodnosti údajů. První modul, to je takové mm, klasické cvičení, co děláme každý rok, to je věcné těstování těch doprovodných transakcí. V tomto roce jsme si vybrali vzorek 130 transakcí a tady vidíte rozdělení transakcí na jednotlivé typy výdajů. Dále v modulu 2, tam jsme eh, posuzovali audity ex post s ohledem na to, jak, je, eh, jak by měl být nastaven systém u Horizontu 2020 do budoucna. V této fázi naší práce jsme se zabývali vzorkem 20 auditů ex post ze strany komise a Zjistili jsme, že eh, jak, jak vypadaly tady žádosti a platby komise. Modul 3, tam jsme přeskoumávali výroční zprávy o činnosti komise od jednotlivých generálních ředitelů a konečně v tom modulu 4, tam jsme schromažďovali informace o výkonnosti ve vzorku modulu 1. Čili v zásadě v tom projektu, který jsme posuzovali v modulu 1, tak jsme se tam na to podívali i z toho pohledu výkonnosti a ty e, nálezy potom, ta zjištění najdete v jednotlivých částech kapitoly. Teď se podívejme na hlavní výsledky naší práce. Míru chybovosti pro celý MFF kategorie 1A, včetně nejnižších výdajů, odhadujeme ve výši 2% což znamená, že ta míra chybovosti je stále na věcné úrovni. Tady vidíte, že míra chybovosti se snižuje rok od roku, nebo respektive snížila se oproti předchozím letům. To je samozřejmě žádoucí vývoj. A my se domníváme, že opatření pro zjednodušení, zejména Horizon 2020, k tomu mohly přispět, k tomuto vylepšení stavu. Nyní bych se chtěl podívat na celkové závěry. Naše výsledky naznačují, že výdaje na výzkum jsou stále vysoce riziková oblast a stále je to zdroj chyb. Čili navzdory zlepšení je zde stále prostor nebo potenciál pro další vylepšení. A já myslím, že tady bychom v této práci spolu s komisí měli dále pokračovat tímto směrem. Rovněž, jak jsem řekl, v rámci modulu 2 jsme se zabývali auditní prací komise. A dospěli jsme k závěru, že v této fázi se nemůžeme spoléhat na vlastní audity provedené komisí. Jak jsem řekla, my jsme eh, se podívali na 20 případů a v mnoha případech opravdu ten závěr byl, že se na audity komise nemůžeme spolehnout. Navzdory tomuto závěru bychom však chtěli zopakovat modul 2 v rámci eh, práce v souvislosti s vypracováním prohlášení o věrohodnosti v roce 2019, tak abychom měli více důkazů, na kterých založíme naše posouzení. Je ale už zřejmé, že v roce 2019 nebudeme moci použít přístup Epistation. A konečně, jak jsem řekl, jsme přeskoumali výroční zprávy o činnosti a práci komise a dospěli jsme k závěru, že obecně informace obsažené v těchto dokumentech odpovídají našim zjištěním a závěrům. A nyní se podívejme na hlavní doporučení, která bychom vám rádi předložili a také komisi. Jednak Doporučujeme, aby bylo provedeny více zacílené kontroly malých a středních podniků a aby byla posílena informační kampaň komise, aby byly lépe informováni, zacíleni tito důležití příjemci. V této souvislosti eh, konstatujeme, že malé a střední podniky, zejména nové subjekty, subjekty nově vstupující do programu Horizontu 2020, jsou více náchylné vůči chybám než firmy, které už dostávají, nebo respektive dostávaly podporu EU v minulosti. Druhé doporučení. Pro příští výzkumný rámcový program bychom chtěli vyzvat komisi, aby dále zjednodušila pravidla pro výpočet Eh, nákladů na pracovníky, neboť právě tady vidíme výraznou míru chyb a chybovosti. A konečně doporučení číslo 3 pro Horizon 2020. Tady je potřeba reagovat na naše konstatování v rámci přeskumu auditů ex post, pokud jde o dokumentaci konsistentnost výběru vzorků a podávání zpráv a stejně tak, pokud jde o kvalitu auditních postupů. To odpovídá naší práci v modulu 2. Já v této chvíli e, tímto končím svoji prezentaci, to je z mé strany zatím vše a rád odpovím na vaše dotazy. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Thank you so much for your very... Děkuji mnohokrát za velmi cenou práci a nyní bych chtěla dát slovo komisi, respektive panu komisaři Médasovi, který zareaguje na některé otázky a doporučení. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážení členové výboru KON, vážený pane Kozlovsi. Je mi velkým potěšením, že zde dnes mohu být pro mě vždy to je takové vyvrcholení, eh, když jednou za rok se můžu přijít a přivítat nové členy a také se setkat s těmi známými lidmi. A opravdu pro mě to je velmi důležitá chvíle, důležitý moment, když sem každý rok přicházím, protože chtěl bych říci, že mám velký respekt vůči vaší práci jako členů výboru KONT a také vůči práci členů Evropského účetního dvora, protože je potřeba zajistit, aby vše probíhalo dobře a vaše práce je naprosto zásadní pro zprávu a řízení rozpočtu a pro ochranu finančních zájmů. Takže já vám všem přeji hodně štěstí a úspěchu během vašeho mandátu. A každý rok já tradičně tady chci, říkám nějaké příběhy, příběhy o tom, proč tyto peníze jsou tak důležité pro životy lidí a proč potřebujeme takovýto důležitý program i do budoucna. A když se jako obvykle podívám mm, na minulý rok, o rok zpátky, tak první mě napadne Nobelova cena. Profesor Peter Radcliffe dostal Nobelovu cenu za medicínu. A velmi zajímavá věc je, že když mu zatelefonovali z Nobelovy ceny, tak zatelefonoval mu Adam Smith a ptal se, co děláte, pane profesore. A on řekl, já tady vypisuji žádost o grant pro synergii. To je, to je neuvěřitelné tedy. Muž, který dostal Nobelovu cenu a když se ho zeptají, co právě dělá, tak on řekne, že zrovna žádá, předkládá žádost o grant Evropské unie. A to, tato odpověď pana Redcliffa je úžasná, protože to je člověk, který se zabýval rakovinou a všichni v našich rodinách máme lidi s takovými problémy. A on v zásadě řekl, já chci eh, se zabývat něčím jiným, chci se vědovat studiu kyslíku v buňkách. A tím, že se zabýval hladinou kyslíku v buňkách, tak eh, říkal, že tím může lépe a účinněji vyřešit ten problém. Protože buňka, která má nízkou míru v kyslíku, se chová úplně jinak než buňka s velkým obsahem kyslíku. Čili on v zásadě přetvořil něco, co bylo založené na zvědavosti a on to rozpracoval tak, že nyní dokážeme lépe bojovat s rakovinou, anémií a dalšími chorobami. Druhá věc se týká toho, co jsme udělali v říjnu, kdy jsme vyžád, eh, vyhlásili 6 milionovou podporu pro očkovací program eh, v Kongu. Týká se to eboli a já ten příklad eboli zmiňuji často, protože to byla velmi složitá situace v roce 2014. My v Evropě jsme byli první, kdo přišel s očkovací látkou a nyní tuto očkovací látku v Repu- v Demokratické republice Kongo začínáme šířit. A opět, tohle je důležitý příběh. Je to příběh o inovaci, je to příběh o podniku, kdy eh, pilotní program pro rakovinu byl velkým úspěchem. V loňském roce jsem se tady setkal s mnoha firmami a těžko říci, kterou mám vybrat jako příklad, ale zmínil bych firmu, která se rozhodla přijít s novým způsobem Mm, zemědělské činnosti. V tom smyslu, že můžete v digitální době přijít s městskou malou farmou. Ne tedy, aby zelenina byla třeba 100-200 kilometrů od vás a pak jste ji přepravovali nebo někdy i tisíce kilometrů, tak ne, teď můžete mít modulární městskou farmu, kousek od místa prodeje. A oni se na nás obrátili my jsme jim pomohli to financovat a oni díky tomu vybrali 88 milionů euro od investorů. Jeden z důvodů byl ten, že ti investoři viděli, že finance od EU jsou důvěryhodné a proto se také připojili. Nyní bych eh, chtěl navázat na to, co tady zaznělo od účetního dvora. V první řadě chci říci, že jsem velmi rád, kdy nyní, když jsem tady naposledy, mohu říci, že máme před sebou rok, který v zásadě odpovídá závěru mučetního dvora a já je znova přečtu. Říká se tady, že Evropská komise vynakládá nebo vynaložila v posledním roce prostředky na výzkum a vývoj efektivněji než v minulosti. To mě opravdu velmi těší. Druhá věc, ta míra chybovosti. Já si vzpomínám, když jsem přišel před několika lety, tak ta chybovost byla vyšší než 5% a opravdu mě to velmi znepokojovalo, byl jsem z toho nervózní. Já se tady dívám na tehdejší členku účetního dvora na Martinu. Eh, kladli jsme si tady různé otázky a byla to složitá doba. A dnes jsme byli schopni tohle změnit. Takže to je skutečně velmi dobrá věc, máme z toho dobrý pocit, ale samozřejmě ta práce není u konce a ještě toho můžeme udělat hodně v oblasti zjednodušení, protože co tady teď vidíme je, že to zjednodušení, to bylo zásadní. Zjednodušení u Horizontu 2020, to změnilo celou řadu věcí. Takové věci jako jedna paušální platba, Elektronické podpisy grantových dohod. To všechno, to jsou mm, věci, které dle mého názoru a dle názoru mého týmu hodně věcí změnily. Potom eh, já jsem přesvědčen, že v tom budeme pokračovat. Budeme pokračovat v tom zjednodušování a to je také něco, co se objevuje v doporučení účetního dvora. Potom se tady mluví o tom, že ty malá střední podniky, zejména nové subjekty v tom programu, jsou více náchylné vůči chybám, vůči chybovosti. Takto, já si vzpomínám ale, že zaopak tady také probíhala debata, volání po tom, že chceme nové lidi, chceme nové malé střední podniky, nechceme dávat peníze stejným lidem, jenomže když je někdo nový, tak prostě nezná ta pravidla tak dobře jako ti staří, čili na to musíme zapracovat. Musíme se snažit o to, aby oni ty pravidla pochopili. Musíme lépe komunikovat. Musíme komunikovat různými způsoby, odlišnými způsoby. Musíme pořádat eh, rozsáhlé, dobře zacílené komunikační kampaně, protože chceme tyhle lidi do toho zapojit a zároveň chceme, aby ta pravidla znala. Znali. Účetní dvůr zároveň také tady má doporučení týkající se k auditní strategie komise u těch ex post auditů. Ano, my s tím souhlasíme. Hmm, nechceme, aby to mělo dopady na míru chybovosti, jak to vypočítává EUD. Nicméně složky eh, komise určitě pracují na těch doporučeních, budou je analyzovat a náležitě je zakomponují do naší práce. A konečně EUD vyzývá komisi, aby implementovala doporučení do těch programů pro výzkum, vědu a inovace, takže určitě tady se na nás také můžete spolehnout, my to uděláme. Konečně ještě si myslím, že Ehm, potřebujeme i my vaši podporu a pomoc do budoucna. My jsme zjednodušili věci, jak to jen šlo. Teď se musíme zaměřit na horizont 2020. Potřebujeme nový přístup. Bude tady eh, nová Evropská rada pro inovace. To všechno je velký kus společné práce. Já bych chtěla na konci toho pětiletého cyklu říci, že když budeme dobře spolupracovat, mezi všemi institucemi, tak určitě přineseme konkrétní dopady na životy lidí, konkrétní dopady do budoucna. Takže pokračujeme v této vzájemné spolupráci. Děkuji mnohokrát. Thank you so much for... Děkuji vám za opravdu hodnotnou práci, kterou jste odvedl, ale musím vám eh, položit otázky, i když jste tady naposledy zde na našem výboru KONT, ale Velmi ráda jsem si eh, vyslechla, jaké byly vaše pocity, když Martina vám poprvé položila takový velký eh, počet eh, dotazů. Také ta pětiprocentní chybovost. Několik otázek jako první prozbu. Ta první prozba se týká toho, že jsme prosili o to, abyste nám dali seznam veškerých zadaných studií, ať již byly zveřejněny či ne. Byla bych tedy velice vděčná, kdybyste nám to takovýto seznam mohli ještě předložit. Nemusíte na to odpovídat nyní. A druhá věc, dodatečné ověřovací potvrzly, to je ten single audit approach ty dodatečné eh, auditní postupy v účetního dvora v některých zkoumaných eh, případech zjistily nedostatky, co se týká dokumentace vzorků a konzistentnosti pozádání zpráv a také kvality auditních postupů. Eh, účetní tvůr kritizoval, že momentálně se nemůže kompletně zaměřit na auditní práci a opřít se o auditní práci ostatních. Proto bych chtěla vědět od komise, jaká konkrétní opatření hodla zavést komise v tomto ohledu, aby zlepšena spolehlivost práce dotčených národních auditních orgánů a aby zlepšila její schopnost poskytovat kvalitaty, vysoce kvalitní audity podle eh, platných mezinárodních standardů tato schopnost, jak tedy chce zlepšit a zvýšit tuto auditní schopnost národních orgánů. A dále má otázka, Jednak, jaké jsou ty největší výzvy a za druhé, existují členské státy, které mají v této oblasti obzvláštní problémy, jsou tam nějaké členské státy, kde, které jsou skutečně nápadné z tohoto ohledu a pokud ano, které konkrétně to jsou. Druhá otázka, poradní funkce komise právě u těch národních kontaktních bodů je velice důležité, abychom věděli, jakým způsobem poskytují poradu. Je důležité, aby ty první uchazeči, ty zájemci, měli k dispozici dobrou radu, dobré informace. A já jsem to říkala i panu komisaři, my nechceme, aby se na nás obraceli stále titíž kandidáti, chceme, aby přicházeli noví žadatele, ale právě ti noví žadatele ehm, dělají nejvíce chyb, proto se ptám, co chce komise navrhnout, proto aby zlepšila eh, to, jak fungují ty národní kontaktní místa která poskytují informace a redy a kde vidíte ty specifické problémy právě u těch národních kontaktních míst. Existují tam rozdíly mezi členskými státy a co se týče přijetí takovéto nabídky, nechat si poradit, nebo to také závisí na tom, zda ten žadatel vůbec ví, že nějaké takovéto národní kontaktní místo existuje. Ptám se tedy, ty národní kontaktní, kontaktní místa mají své dobré zástupce v regionech, mají dost kvalitních pracovních sil, nebo v čem podle vás jsou ty největší problémy, s jakými problémy se potýkají, co se týče jejich poradní funkce a možné dalšího budování. A dá se ptám, jakou roli chce sehrát komise pro to, aby zlepšila svou vlastní poradní funkci vůči těm národním kontaktním místům, aby zajistila, že ta národní kontaktní místa budou skutečně vysoce kvalitní. Dále otázka 8. Rovno eh, cena účast. Ty takzvané widening measures. To je opatření pro podporu členských států bez excelentních univerzit. Tak toto bylo popsáno. Můžete nám to ještě detailněji popsat? Nemusí to být vše ústně, ale zajímalo by nás, co dělá komise pro to, aby zajistila, že členské státy, které vůbec žádnou takovou tu excelentní univerzitu nemají, což většinou má své příčiny uvnitř členského státu, protože tomu věnují příliš málo peněz, pozornosti, mají málo kapacit, které dávají k dispozici, jaké jsou tedy ty hlavní důvody, protože stát takovou tu univerzitu nemá a co může udělat komise pro to, aby se to zlepšilo, jak přesně vypadají tam možná opatření, teaming, twinning, Europe Research, European Cooperation in Science and Technology, Jakou cestou se chcete konkrétně vydat pro to, abychom měli více excelentních univerzit a výzkumu, respektive takovéto excelentní univerzity ve všech členských zemích? Můžete nám již nyní říci, do jaké míry ta opatření, které jste již přijali, vedly k určitému úspěchu, či existují již první poznatky o tom, že to úspěšné bylo? A dále Horizont Evropa budoucnu 35 těch prostředků pro klima má být vydáno na klima. Momentálně se na komisi rozpracovává příslušná metodologie a vidím, že tady v rozpočtu, že některá opatření, jako například nanotechnologie, biotechnologie, i co se týče metodologie, stále ještě jsou na výši 0% a ostatní oblasti mají hned 100% a já velice jak si mám velké pochopy o tom, za to vůbec 100% je, možná je to jenom 80% z vašeho podhledu, co se bude muset změnit v oblasti metodologie. A dále, jaké, na co se zaměřujete pro to, abyste dosáhli těch 35% v oblasti klimatu, to znamená zelené technologie či odpovídající opatření v vědě a výzkumu, tak, aby chom vytvářeli odpovídající nové projekty. A ne, v poslední řadě je poslední otázka, která se týká velkých infrastrukturních projektů. Generální ředitelství hodlá odstranit neefektivní ověřování ex ante pro velké infrastrukturní projekty a nahradit ho inovatními, inovativními ověřovacími metodami. Mně není jasné, co je inovativní, co to znamená, co se pod tím skrývá, pod tím termínem inovativní ověřovací metody, neboť to není detailněji nadefinováno a jak se tyto nové metody, eh, jaký je rozdíl mezi těmi novými a starými metodami. Pokud nejste schopni mě dnes odpovědět ústně, tak vás prosím, abyste mi své odpovědi poskytli jak, jak si poté až v písemné podobě. Je mi jasné, že když vám to tady takto všechno přečtu, že asi nebudete schopni i hned na vše ústně zareagovat. Prosím, pan komisař. Thank you very much, uh, chair, uh... Děkuji, paní předsedkyně, za mm, všechny tyto komplexní dotazy. Já se pokusím projít uh, otázky jednou po druhé a zbytek vám zodpovím konkrétně osobně. Co se týče studií jsem požádal eh, generálního ředitele, aby zajistil, že budete mít eh, všechny odpovědi, které potřebujete ohledně těchto studií, které eh, zaplatilo generální ředitelství, abychom, abyste věděli, kolik jich je. A pokud k tomu nemáte všechny odpovědi, tak je dostanete v písemné podobě. Tým to udělá, já se o to postarám. A potom vy jste mi položila velmi komplikovaný dotaz ohledně toho, co můžeme udělat abychom měli eh, konkrétní návrhy, co se týče eh, větší spolehlivosti, co se týče národních eh, auditních orgánů. Když jsem se ujal své funkce, tak jsem si myslel, že mohu něco změnit takovým kouzlem, ale bohužel to nebylo možné. Co vám mohu říci, že jediné dva způsoby, které existují, je za prvé investovat více do komunikací na národní úrovni a za druhé zjednodušení. A co vidíme, že během těchto pěti let, tak na začátku to bylo velmi komplikované. Většina transakcí, na které se díval dvůr, tak to bylo SP7. A co my jsme si mysleli, že eh, kde jsme změnili tu chybovost a myslím si, že eh, když jsme se na to začali dívat, tak většinou se jednalo o chyby. Lidé, kteří to udělali chybně. Eh, nešlo tam o žádný podvod, jednalo se o chyby. Eh, třeba, eh, že se nevyplnil správný formulář nebo nepřímé náklady nebyly vyplněny tak, jak měly. A proto tím zjednodušením se to zlepšilo. Když jsme tedy řekli, že budeme mít paušální platbu pro nepřímé náklady, tak tím se vyřešila většina problémů. A pro Marie Gabriel co je nejdůležitější, co jí chci říci, je, že zjednodušení je proces, který probíhá, že ona s tím nemůže zastavit, eh, musí na to dát více lidí, na tu otázku zjednodušení, ale všechno se změnit nemůže, protože když změníte všechno, tak potom eh, nepůjde o zjednodušení, proto musíme být obezřetní. Proto říkám za prvé komunikace na národní úrovni, tam jsme to udělali hodně a komunikace to neznamená pouze my, ale také komunikace mezi uživateli, mezi firmami, mezi vysokými školami, které nás eh, mohou eh, poučit, jak to může být eh, se zjednodušením. A potom, co se týče různých členských států. Ze statistického hlediska já se k vám vrátím, dám vám více informací. Horizont 2020. Ta velká příležitost, tkví eh, v zemích, o kterých víme. Jsou to ty země, které mají eh, ta velká výzkumná střediska jako Spojené království, Německo, Španělsko, Francie. A většina transakcí probíhá v těchto zemích. A potom máte ty ostatní země, eh, kde je méně transakcí a vzorek to právě odráží. Abych byl upřímný, já si nemyslím, že dnes bych měl větší rozdíly, ne toliko mezi zeměmi, ale mezi institucemi. Co tím chci říci? Eh, eh, pokud jste mezi těmi nejlepšími univerzitami, třeba ve Španělsku, v Portugalsku, na Maltě či na Kypru, tak oni znají ten systém velmi dobře, takže eh, tam neinklinují, není taková pravděpodobnost eh, chyby. Ale pokud se jedná o spíše regionální univerzity nebo nějaké vysoké školy, které nikdy nebyly součástí programu, tak tam mají s tím větší problémy, protože to nikdy nedělali. To tež u firem. Proto já si myslím, že se nedá toliko o regionální aspekt, ale spíše o úroveň eh, firmy či univerzity, jestli to eh, spadá do evropského programu. A potom eh, jste se mě zeptala na to opatření k rozšiřování účasti a víte, že během trialogu Eh, jsme o těchto otázkách hovořili. My jsme to chtěli zdvojnásobit eh, částku, tedy eh, ty finance na rozšiřování účasti a parlament během trialogu na nás tlačil ještě více a také na radě samozřejmě. A nyní máme nyní tu, tu referenční hodnotu 3%, ať už je ten rozpočet jakýkoliv. A myslím si, že zde dojde k velké změně do budoucna. Korina eh, Krecu, eh, já ji tady nevidím, mou bývalou kolegyni, ona je eh, byla členkou výboru, ona odvedla obrovský kus práce, co se týče součinnosti mezi strukturálními fondy a mezi horizontem 2020. A já si myslím, že v tom je budoucnost. Jak můžete mít více synergie a s tím souvisí otázka excelentnosti. A ona i já jsme velmi eh, spokojeni s výsledkem. A potom jste se mě zeptala na jednu věc, na kterou nemám plnou odpověď. Proč některé části programu, třeba jako technologie, proč eh, některé části mají více a některé mají méně? Myslím si, že jedna z věcí, které jsme změnili tentokrát pro Horizont Evropa. To je, že my e, pocházíme z přístupu ze zhora dolů. E, pokud se podíváte na 5, 6, 7 a potom e, Horizon 2020, ten přístup ze zhora dolů, kdy komise připraví určité skupiny a komise se rozhodne o tom, kam v konečném důsledku ty peníze půjdou. A ten velký rozdíl v Horizon Europe je, že to bude úplně něco jiného. Jde tam o spolu vytváření ze strany zainteresovaných stran. My se na to podíváme jiným způsobem, nejenom zainteresované strany, ale i jiné útvary komise. Protože předtím eh, každá z těchto oblastí eh, Prostě každá oblast bude mít jednou odpovědnou osobu. Eh, doposud to byly třeba tři generální ředitelství, eh, která to měly na starosti. Říkáme tomu tedy proces spoluvytváření a bude to mnohem inkluzivnější. A budou tam tedy menší eh, rozdíly v metodice. A potom jste se mě zeptala na něco, kde neznám odpověď, a to je ta otázka toho inovativního auditování. Já se velmi omlouvám, ale budu eh, muset eh, se na to informovat, protože eh, pravděpodobně tím bylo myšleno, že my budeme komunikovat lépe, že budeme mít více osob v terénu a že se budeme pokoušet vzdělávat firmy, především pokud jde o externí audity, ty, které provádí soukromé společnosti, tak aby se s nimi více spolupracovalo na otázce výkonu a také co se týče vstupu. E, my jsme o tom hovořili s dvorem a účetním dvorem a tam byla ta otázka e, výkonu. Musíte být inovativní v následujícím. E, mohu mít nulovou míru chybovosti, ale Nevím, jestli pan eh, Sir eh, Peter Radcliffe eh, udělal chybu, když vyplnil tento formulář, ale on získal Nobelovu cenu. Co je tady inovativní? Kde je ta rovnováha? Na jedné straně potřeba protože se musí věci dělat správně, o tom nepochybuji, ale potom se musíme podívat na výkon. A myslím, že na tom pan Kozlov pracoval velmi intenzivně. Takže tam se určitě něco dozvím, ale já to ještě proskoumám. Děkuji mnohokrát za ty první reakce. My se těšíme na další inovativní opatření. A teď má slovo Cvetalína Benková, kolegyně z SND. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Kozlovsovi za představení zprávy a také děkuji panu komisaři, že k nám přišel aby odpověděl naše otázky a děkuji také za písemné informace, které jste poskytl. Já mám tři otázky v návaznosti na ty eh, odpovědi, které jste poskytl písemně. Takže položím vám ty otázky, já trošku to rozvedu. První otázka se týká odpovědi na otázku 81. Bylo by možné získat informace o procentuální míře, pokud jde o částky vyčleněné pro Horizon 2020, protože máme tady jenom procenta u provedeného rozpočtu. Druhá otázka je podobná. Bylo by možné dostat přesnou míru provádění tedy částek vyplacených konečným příjemcům na rok 2018, od roku 2018 až do současnosti, tady u horizontu 2020. A poslední otázka. Mohl byste nám trošku osvětlit ty metody a ty kroky, které jste podnikli pro snížení velkých zeměpisných rozdílů, abyste podpořili výzkumné pracovníky v rámci Horizontu 2020 a to se také týká počtu výzkumných pracovníků z každého členského státu. Já uvedu teď některá čísla, abych blíže osvětlila, na co se ptám. Mimochodem je to otázka číslo 82. Například Spojené království, tam bylo podpořeno více než tisíc pracovníků, Německo více než 800, Belgie 200, no a potom na druhém konci tam je Třeba Řecko 27 lidí, Bulharsko jeden výzkumný pracovník, Slovensko jeden výzkumný pracovník. Takže tady bych opravdu chtěla nějak pochopit, jestli máte nějaké plány, nějaké kroky, jak by bylo možné tyto rozdíly, tyto dosproporce vyřešit. Děkuji. Very good. So, um, uh... Výborně, tak děkuji. Nejprve k té otázce 81 a pokud budou nějaké pochybnosti, můžu vám poslat ještě pozdorovnější informace. Takže ty provedené platby, tam máte takovou tabulku u té odpovědi, kde je vidět 2014 1,3 miliardy, 2015 1,5 miliardy až do 2018 31,9 miliardy. Stránka 39 těch odpovědí, tam najdete provedené platby. Jak jste se ptala na to, co skutečně se dostalo k lidem. Potom jsem trošku zmaten, když si tady znovu pročítám to, na co se ptáte u té otázky 82 komise sděluje, že v roce 2014 až 18 5 1250 výzkumných pracovníků bylo financováno v rámci Horizontu 2020. Může komise poskytnout informace, v jakých zemích? A tady já opravdu požádám naše složky, aby znovu se podívali na tu tabulku, protože myslím si, že není možné, aby například v Bulharsku byl podpořen jenom jeden člověk. To bude asi možná Evropská výzkumná rada nebo nějaký specifický vzorek. Já tedy, mm, a teď se omlouvám, opravdu teď tu reakci trošičku tady si připravuji improvizačně na místě, ale já mám pocit, že to možná tohle bude Evropská výzkumná rada. Ovšem Horizon 2020 to je mnohem širší. Například v Bulharsku, kde já tu situaci znám poměrně dobře a i některé ty jiné země. A teď vám povím, proč je to jenom Evropská výzkumná rada, protože já samozřejmě velmi dobře třeba znám čísla ze svojí země, z Portugalska, a tady ty čísla, co vidím, je to právě Evropská výzkumná rada. Takže tady vám k tomu ještě doplníme informace. Potom eh, k tomu rozšiřování, tak my budeme hledat způsob, jak eh, ten návrh, který jsme připravili, jak by tady byla zajištěna nějaká synergie se strukturálními fondy, aby to skutečně fungovalo. Eh, my už nějakých pět let říkáme, že chceme více pracovat na strukturálních fondech a v zásadě eh, jsme dospěli k tomu, že my něco odsouhlasíme, řekneme, je to výborný projekt, Potom to jde do strukturálních fondů, ale řeknou, že musí to být podepsáno dvěma komisaři, pak to musí proběhnout celým tím procesem a dopadne to tak, jak to dopadne. Čili my bychom byli rádi, kdyby ten proces byl více automatický, automatizován, kdyby někdo eh, tedy prošel přes ty filtry Horizontu 2020 a mohl by už se rovnou dostat k tomu strukturálnímu financování nebo národnímu financování a okamžitě by tam to financování bylo. Takže tady vás také poprosím o pomoc. Čili ano, rozšíření to je určitě velmi důležité téma. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Milá Martino. Děkuji, paní předsedkyně, vážený komisaři, milí Karlosi. Děkuji za veškerou práci, kterou jste odvedl během posledních pěti let. Děkuji vám za obšírné odpovědi a velmi mě těší, eh, že jsme během posledních eh, pěti let uskutečnili tuto změnu. Změnil se přístup k výkonnosti, změnil se přístup k evropské přidané hodnotě a i když toho musíme udělat ještě více, možná by bylo eh, dobré, kdybyste přišel ještě s dalšími návrhy, co můžeme jako výbor udělat, abychom nehovořili pouze o chybovosti, ale také uvést pozitivní příklady, abychom byli pozitivnější k výzkumu a vývoji. I když já se obávám, že to je jedna z nejkomplikovanějších oblastí, kde se nejhůře ukazují konkrétní výsledek, protože tam se jedná o dlouhodobé investice a nemůžeme mít nějaké okamžité konkrétní ukazatele. Rádi bychom si od vás vyslechli, co můžeme udělat během příštích pěti let zde z našeho výboru ale eh, eh, je mi líto, že jste sem přišel mezi nás naposledy. Ale položím vám takový filozofický dotaz. Za prvé to souvisí s výkonností. Jak můžeme lépe přesvědčit občany o eh, to, eh, jaký vliv eh, to má na občany, když investujeme do výzkumu a vývoje. Dnes to bylo zajímavé, když jsme hovořili s panem Brennickmajerem, zde probíhalo slyšení, byli tam všichni kandidáti za Renew, tedy, pardon, nechci říct Eh, že to byli eh, kandidáti za Renew, ale že, byli, eh, že měli obnov, obnov, šlo obnovení mandátu. Výkonnost musí být výsledkem dialogu. Na tom se všichni kandidáti shodli. A to bylo velmi zajímavé, protože pan Brinningmeier řekl, že musí existovat nejdříve první vysvětlení, jaký cíl má komise při stanovení programu, při financování a pouze když máte ten první stup, co je to cíl, tak potom teprve můžete posoudit výkon zákon, což je logické. Ale to si myslíte, že chybí v tomto dialogu, protože někdy právě na základě zjištění Evropského účetního dvoru malé a střední podniky a ti, ti noví eh, příchozí tak mají eh, větší pravděpodobnost chybovosti a proto to klade větší zátěž na komisi. Je to to takzvané pozlacování. A proto tady existují samozřejmě určité limity v tomto dialogu mezi příjemcem, členským státem a mezi komisí. Jak můžeme toto vyřešit? tak aby skutečně k tomu výkonu došlo. A potom můj druhý dotaz souvisí s prvním dotazem. Chceme-li přijít e, s výsledkem, tak musíme mít na to vhodné financování. A v tomto smyslu, e, jak se stavíte ke škrtům v příštím výsledném finančním rámci a v příštím horizontu? Um, která by měla být ta správná strategie pro plánování a jak může strategické plánování mít efektivní dopad na partnerství a na mise. A poslední věc, když hovoříme o výzkumu a vývoji, na evropské úrovni, tak někdy eh, zapomínáme na to, že se nejedná pouze o eh, evropské finance. Jsme si vědomi toho, že evropské finance představují pouze malou část eh, veškeré částky, která se vynakládá na výzkum a vývoj v Evropě. Když se nad tím zamyslíte, Horizon Europe, samozřejmě to závisí na souhrném rozpočtu, tak je to pouze 8 až 10 veškerých veřejných výdajů do výzkumu a vývoje v Evropě během příštích sedmi let. Musíme tedy více investovat na národní úrovni. A co můžeme udělat společně, parlament a komise? abychom nějakým způsobem motivovali členské státy, aby více investovali do výzkumu a vývoje. Eh, možná se podělit o osvědčené postupy, eh, zvýšit úroveň vědy nějakým způsobem a nebo přiblížit eh, členské státy k 3% cíli za z HDP. Omlouvám se, že to bylo spíše takové filozofické, ale myslím si, že po pěti leté zkušenosti s tím naším výborem, tak už nám můžete tento přehled poskytnout. A nebylo to pouze filozofické. Pane komisaři? Eh, děkuji, paní předsedkyně, eh, vážená paní poslankyně Martino, já vám děkuji za vaše dotazy. Eh, vy vždy přicházíte s dotazy, které mě přivádí k tomu vašemu prvnímu dotazu. Co můžeme udělat ve výboru a další věci? Jedna věc, kterou udělat můžete, je, že byste někdy na tento výbor eh, pozvali vědce nebo nějaké inovátory, aby vám řekli ten svůj příběh z první roky. I když eh, eh, si uvědomí, že je to váš čas, ale zamyslete se nad tím. Třeba někdo, třeba ti Ben Feringa, on tady bydlí v Nizozemsku, nositel Nobelovy ceny, on zbožňuje Evropu a když eh, hovořil na Nobelově ceně a řekl, eh, kdybych neměl finance z Evropy, tak bych nezískal Nobelovu cenu. Jsou tedy důležité kontakty mezi vědeckou obcí a mezi Evropským parlamentem. To by bylo velmi užitečné. Myslím třeba i během nějaké vánoční recepce. Eh, nemusí to být nic formálního, ale byl by to určitě dobrý nápad, kdybyste měli čas se s těmito mladými Eh, podnikateli si třeba eh, Bojen Slat eh, je nizozemec, který odešel z univerzity, protože chtěl čistit oceány a založil společnost Ocean Clean Up. A díky těmto příběhům se dozvíme něco, co je důležité pro nás, pro všechny. A to mě přivádí k tomu, na co jste se ptala, co můžeme udělat pro to, abychom více zapojili občany. Jedna eh, eh, věc, eh, o kterou jsem bojoval v návrhu komise, to je, že věda by měla být poháněna misí. My, vy jakožto poslanci Evropského parlamentu máte pět oblastí pro tu misi vědy. To jsou nástroje, jak se propojit s občany. Nově zvolená eh, předsedkyně eh, von der Leyenova eh, hovořila o rakovině. Máme misi rakovina, ale musíte mít misi pro rakovinu, ale musí lidé pochopit, co děláte v oblasti boje proti rakovině. Protože říct, že máme misi rakovina, tak to je v pořádku, ale tímto ty lidi nezapojíte. Mise musí být něco, kdy občan pocítí, že Evropa něco činí. Když se podíváte na tyto mise a řeknete, budeme mít eh, prvních deset měst v Evropě, které budou uhlíkově neutrální. A to lidé pochopí. Musíte najít tento eh, prostor pro komunikaci s lidmi, nebo řeknete, za deset let nikdo neumře na rakovinu. Já vím, že nemůžeme vyléčit rakovinu, ale můžeme si to stanovit jako cíl, že někdo už nebude umírat na rakovinu. Já nevím, jestli to bude za 10, 5 či 20 let, ale lidé by to pochopili. To je tedy zapojení občanů. A myslím si, že mise by tedy byly těmi eh, největšími nástroji, které máte k dispozici. A potom jste hovořila o těch nově příchozích. Eh, to byl pro mě vždy takový rozpor, že na jedné straně chceme, ale na druhé straně víme, že se dopouští více chyb. To si musíme uvědomit. Ale víme, že je důležité je mít. Proto musíme mít více osob, eh, které s nimi budou komunikovat, mít více workshopů, radit jim, jak vyplnit formuláře a říct jim, jak to funguje. A potom se přišla s tím nejdůležitějším, že my jsme pouze kapka v moři. HDP EU je 14 eh, bilionů a 2% eh, investujeme eh, do výzkumu a vývoje, což je vlastně 280 miliard. A co jsou z toho soukromé peníze? Je 140 miliard, to je ze soukromých firm, které investují do výzkumu a vývoje. Na druhé straně máme státy. 140 miliard ročně, to je celková částka, ale Horizon Europe Horizon 2020, když eh, vydělíte 80 milionů eh, miliard sedmi, tak máte 140 miliard a dole 10 eh, miliard. Takže mm, máte pravdu. Samozřejmě, proto je ta komplikovaná ta diskuze v jednotlivých zemích ohledně víceletého finančního rámce, protože nikdo nechce investovat ani o euro více a to je problém. Tak to by bylo k vašim dotazům. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Viola von Kramen. Děkuji, pane komisaři, děkuji celému vašemu týmu za velmi přehlednou a obsáhlou práci. Děkuji za tu prezentaci, kterou jste tady přednesl. Já bych chtěla trošku navázat na to, co se ptala paní Holmajer. Ty studie a ty čísla, ta množství. To je jedna věc, ale mě nezajímá ani tak kvantita těch studií, ale možná spíš ten název a ten důvod, proč nebyly zveřejněny. To je poměrně ožehavá věc a tady by mě opravdu zajímal nějaký stručný přehled. Ano, máte naprostou pravdu, my jsme měli před nějakými deseti dny nebo dvěma týdny možnost navštívit Evropský institut pro inovace a technologie a máte zcela pravdu, když říkáte, že tito noví inovátoři, to je naše budoucnost, musíme je zapojit, musíme si je udržet, potřebujeme více financování, potřebujeme také financování eh, příznivé z pohledu rizik pro vědu, pro výzkum, spolu s novými průmyslovými odvětvími a startupy. A mě by zajímal eh, ten model financování EIT. Obvykle slyšíme, že mm, není financováno GŽ Research nebo Horizon 2020 více než nějakých 25 ale zároveň jsem slyšela, že je tady poměrně velká část z různých evropských grantů a fondů. Mohl byste mi dát ty informace? kolik eh, financování toho EIT, jaká část toho modelu financování tvoří ostatní evropské programy? Pokud jde o konkurenceschopnost, udržitelnost, pokud jde o mm, fundraising mm, v průmyslovém sektoru. To by mě velice zajímalo, kdybychom mohli dostat více čísel. A potom další věc. Velice mě překvapilo, když eh, u těch otázek, co já jsem položila, jsou nyní označeny za důvěrné. Samozřejmě to je na vás, dobře, ale já eh, jsem to chtěla nějak abstrahovat. Nešlo mi ani tak o tu jednu firmu, na kterou jsem se ptala. Ale v zásadě zajímalo mě, jaké bezpečnostní pojistky EU zakomponovala do svých kontraktů se zahraničními partnery, tak aby nedošlo ke zneužívání mimo Evropskou unii. A potom možná můžeme to nějak zobecnit na základě té konkrétní firmy, na kterou já jsem se ptala, ale prostě pojmou to obecněji. Je tady něco, co byste chtěli vylepšit do budoucna pro další program, nebo vylepšili jste už něco hmm, v souvislosti se zneužíváním? u některých zemí, u některých výzkumných programů. Možná byste nás tady mohli trošku víc informovat, předat vám zkušenosti, předat nám zkušenosti. Děkuji. Pane komisaři, děkuji mnohokrát. Vážení poslanci, k těm studiím já vám zašlu všechny informace v písemné formě. Já myslím, že máte právo vědět všechno o těch studiích já nemám právo cokoliv skrývat, já jenom to tady nemám. Nemám tady ty informace, ale určitě vám rád odpovím na všechny otázky, které máte, proč ty studie existují, jak je jejich záměr. Tak, teď k institutu EIT. To mm, nespadá do mé kompetence. Jak víte, má to na starosti kolega pro vzdělávání. Ovšem, je v pořádku, že se mě ptáte, protože i já mám někdy pocit, že to spadá do mé působnosti, jenomže tomu tak není. A jedno z opatření, o kterých nemluvila paní Ursula von der Leyen, je, že odpovědnosti v oblasti vzdělávání a inovací by měly spadnout pod jednoho komisaře. Což mě těší, protože to by dávalo smysl. Pokud je o vaši otázku k EIT, tak já vám ty informace přepošlu od kolegy, všechna ta čísla. Ale já mám pocit, že jedna věc, která skutečně fungovala, byly takzvané ty KICS, ty inovační komunity, které jste pravděpodobně navštívili. A je to právě směs veřejného a soukromého sektoru. A já myslím, že Mm. to bude velkou součástí toho, čemu se bude věnovat právě ta Evropská inovační rada, o které se mluvilo a bylo by tedy vhodné, aby to komise věděla. Já vám k tomu tedy pošlu ta čísla. No a teď ta firma, kterou tedy nejmenujete, tak dobře, jako obecná otázka. Já si myslím, že jedna z věcí, která se nám úplně nepodařila a kterou musíme vylepšit, je, že ano, my jsme otevření vůči všem zemím světa, ale zároveň potřebujeme, aby to byl reciproční přístup, ať už to je země jakákoliv. V tom konkrétním případě té firmy, kterou jste zmiňovala, tak můj boj během posledních pěti let byl spíše zaměřen na to, zajistit, že evropské firmy, které jsou v Číně, mohou také se obracet na národní čínské fondy a dostávat to financování. My jsme během pěti let dosáhli dohody na papíře, ovšem realita taková ještě není. Já si tedy myslím, že ano, na jedné straně musíme chránit reciprocitu, která tady zatím není. Druhá věc, druhý bod. Ta skutečnost, že my jsme otevřeni vůči dalším zemím, a to je taková teď obecnější odpověď, tak to také znamená, že hodně informací, které dostáváme od těchto zemí, pokud je o vědu, technologie, způsob, jak oni pracují, to je všechno velmi kladné pro Evropu. Můžeme se tedy na to podívat z obou pohledů. Tak pokud je o ty bezpečnostní pojistky, ochranu práv duševního vlastnictví, to jsou ovšem mimochodem problémy, které řešíme i s evropskými firmami. Moje moto totiž vždy bylo prosazovat otevřené prostředí. Jestliže jsou to veřejné prostředky, tak občané mají právo využít ty informace. Musíme tedy Eh, jasně říci, že když lidé vstupují do našich grantů, tak jednak musí potom zveřejňovat ty dokumentace ve veřejně přístupných publikacích, protože je to, jsou to prostředky od daňových poplatníků a lidé tedy by měli vědět, co se publikuje. A potom také, aby ta data byla otevřena. Potom samozřejmě to můžeme projít případ od případu a říct, dobře, tohle je firma, kterou musíme chránit. Ale to automatické řešení, které by tam mělo být automaticky nastaveno, je, že ať už to je z Číny, z USA, odkudkoliv, tak to musí být v rámci otevřeného systému. Proč? Protože je technicky a ekonomicky prokázáno, že otevřená inovace funguje lépe než uzavřená inovace. Třeba, že tedy tam je nějaká propustnost, nějaká porozita, tak určitě otevřený systém funguje mnohem lépe než systém zavřený v oblasti inovací. Jedna věc jsou tedy otevřená data, druhá věc je ochrana nápadů. Čili já říkám, otevřete ty informace, ale samozřejmě ty myšlenky, ty nápady musíme chránit, protože pokud ne, tak by biznis už neexistoval. Čili musíme hledat tu rovnováhu ale je potřeba nastavit bezpečnostní pojistky vůči třetím zemím, když se podíváte naše asociační dohody, mechanismy spolufinancování, to všechno tam je, je to tam nastaveno. Ale velmi často tam právě chybí ta reciprocita. Děkuji. Einverstanden? Souhlasíte? Dobrá, v tomto případě mohu poprosit pana Kuse. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, je mi líto, že jsem k vám obrácen zády, ale já bohužel v opačném případě bych nemohl hovořit do mikrofonu. Mám otázku. S velkou pozorností jsem naslouchal vaší zprávě, eh, hlavně také těm historkám plus mým příhodám. Udělalo to na mě velký dojem. Vy jste vlastně tímto téma tak nějak zpřístupnil. Má otázka. Vy jste hovořila pojmu simplification, zjednodušení a poukázala jste na to, že e, podle vás by to mohlo být možné řešení. Jak to chcete zajistit? Jak to chcete udělat konkrétně, pokud komise neustále přichází s novými pravidly a celé to znovu ještě dále komplikuje? to, co chceme tady dělat na tomto poli. My ale neustále zavádíme stále nová nová pravidla, jak, této, jak chcete v tomto prostředí, v tomto kontextu dosáhnout zjednodušení. Já vám dávám zapravdu v oblasti vědy a inovací by bylo vhodné, férové a také záhodné, ale jak toho chcete dosáhnout? Děkuji. Velice zajímavý úkol pro pana komisaře. Honorable member, I... Uh, Vážený pane poslanče, když jsme začali v roce 2014, tak my jsme se eh, zaměřili na první vlnu zjednodušení. V podstatě se nejednalo o první, protože to bylo eh, Horizon 2020, eh, to bylo vlastně jednodušší než to, co bylo předtím. Ale během té první vlny jsme chtěli jít ještě dále, protože my jsme věděli jednu věc. Pokud jsou pravidla příliš komplikovaná, tak se lidé dopouštějí více chyb. A to je věc, selského rozumu. A účetní dvůr vždy trval na tom, že je potřeba zjednodušit pravidla. My jsme začali tím, že jsme řekli, proč nezjednodušíme něco, že pokud chcete od nás peníze, eh, tak máte dvě finanční míry. Buď dostanete 75% peněz, anebo 100%. Pokud jste eh, čistý výzkumník, tak je to 100%. Eh, pokud se jedná spíše o malý a střední podnik, inovace, tak je to 75%. A potom jsme řekli, další věc, která vede k velkému matení, tak to je otázka eh, nepřímých nákladů. Eh, máte ty náklady na personál a potom máte nepřímé náklady. Třeba když jedete na konferenci, nebo musíte koupit papír, cokoliv jiného a potom lidé začali vyplňovat eh, velký počet formulářů. A my jsme řekli, dělejme to jinak. Ať už se jedná o cokoliv, my vám zaplatíme 25 přímých nákladů. A tím pádem se nemůžete dopustit chyby, eh, protože je to prostě paušál. A potom existovaly velké rozdíly mezi dohodách o grantech. Byl grant e, pro tento program či pro jiný program. My jsme chtěli mít e, standardní model pro dohodu o grantu, aby tam nebyly žádné rozdíly. Kroky, ke kterým jsme přistoupili, já myslím, že zjednodušení to je správné slovo, protože cílem bylo to zjednodušit, aby to bylo jednoduché ale někdy tam je nezamýšlený důsledek, když se snažíte něco zjednodušit. A někdy e, musíte zase dát zpět do rovnováhy to, co děláte. Ale obecně mm, se dosáhlo velkého výsledku. Když se podíváte na účetní dvůr, když jsem já začal, tak analyzovali transakce, které byly z FP7. A já jsem sem přišel a řekl jsem, vážení poslanci, já jsem provedl toto zjednodušení, ale čísla to nereflektovala, protože se analyzovala minulost. A teď konečně vidíte výsledek tohoto zjednodušení a že to funguje. Já doufám, že zahájíme novou vlnu zjednodušení. Já už u toho nebudu, ale budu to sledovat zvenku. So, dann von ICA e Není za EKR, je zde někdo? Pan Flanagan, ten tady není, proto bych možná já ještě položila otázku, a to členu účetního dvora. Účetní dvůr ve své minulé zprávě velice silně podtrhl a zaměřil se na technickou pomoc. Do jaké míry technická pomoc by měla být rozšířena? Respektive, to už otázka, kterou položila kolegyně Pěnkova, týká se zemí, které mají velké potíže adekvátním způsobem se účastnit těch programů, do jaké míry, nebo jaká opatření by tady eh, podpořil účetní dvůr, která, jaká by byla dle účetního dvora obzvláště pozitivní, proto abychom v těch problémových zemích vytvořili jednak povědomí, ale také schopnost se programu účastnit či se zlepšit v oblasti inovace a výzkumu a dále. Stále se tady hovoříme, tedy, stále tady padá slovo zjednodušení. A tak se ptám pana komisaře, my ty věci komplikujeme. Musíme si to takto jasně říci. Není to tak, že by všechno se neustále komplikovalo. Ne, my jsme ti, kdo to komplikuje. My jsme zákonodárci, my jsme ti, kteří dávají podněty či kritizují a z tohoto pohledu pak na vše přichází reakce a takto vytváříme komplikovanější svět. Otázka má v této věci, kde vidíte jasné precizní možnosti zjednodušení. Často, pokud já to znám, tak to jsou to například nespůsobilé eh, náklady na personál. Často ty právě spadají do této problematiky nespůsobilých nákladů, protože je tam velice komplexní konstrukce toho, jak se to vypočítává. Já jsem se tím eh, před jistou dobu zabývala. Myslím si, že je to pro malý či střední podnik skutečně velká výzva vlastně pro kohokoliv, kdo si poprvé žádá, eh, dává takovou tu žádost eh, vypočítat ty náklady. To je velice komplikované, je to skutečná výzva. Kde tedy vy vidíte možnost zjednodušení, kde je nějaký manévrovací prostor, kde podle vás by to děl, udělalo, bylo smysluplné zjednodušení zavést? A poslední ještě také na účetní dvůr performance reporting, tedy zprávy o výkonnosti. Účetní dvůr chce, aby se ty zprávy čím dál tím více zaměřily na skutečné ověření výkonnosti, audit výkonnosti. Ale ono je to obtížné v praxi, zejména u vědy. U vědy se nedá, eh, či u výzkumu říct dopředu, jak bude úspěšný. Z pohledu účetního dvora, jaké jsou podle vás ty vhodné indikátory pro eh, výzkum, neboť právě u výzkumu potenciálně je důležité, aby tam byl i neúspěch, protože výzkum ne vždy končí tak, jak jsme si předem představovali. Výzkum také souvisí trošku i s tím, že ne vždy se dostaneme tam, kam jsme se plánovaně chtěli dostat, také ne vždy časově dodržíme nějaké harmonogramy. A proto by mě zajímalo zde právě v oblasti vědy a výzkumu, co by tady tedy účetní dvůr doporučoval za nějaké indikátory výkonnosti či podávání zpráv o výkonnosti. Thank you, Madam Chair, for, for your questions. I think I will, I will... Děkuji, paní předsedkyně, za vaše otázky. Já možná začnu, potom to nechám na komisi, pokud budou chtít pokračovat. Hmm, k vaší poznámce k tématu technické asistence. Tak tady bych vám chtěl říci, že nedávno jsme přijali náš roční program na rok 2020, kam jsme zakomponovali speciální e, zprávu o Horizontu 2020. Tam tím e, v zásadě reagujeme na dotaz položený jedním z europoslanců, jaká je aktuální situace a co se musí udělat pro zlepšení té situace. Rovněž si myslím, že do určité míry jsme pokryli tuto záležitost v jednom z našich doporučení, kde vyzýváme komisi, aby posílila informační kampáně a různé semináře a workshopy v členských státech. Toto je pravda zejména v případě, když chcete mm, přitáhnout nové účastníky do těch programů z některých členských států. Já vás tady eh, chci jenom přerušit. Vím, vím, že některým z vás teď vás ruší to přímé slunce. Chcete, abychom to úplně stáhli dolů nebo víc slunce? Co si přejete? So the majority is for sun. Tak většina chce slunce. Dobře, dobře. Tak to necháme. Takže to vyjedeme nahoru zase. Uh, yes, uh, Sorry to disturb no you for <laughs> atmospheric issues. I, I always welcome more transparency. Já vždy vítám více transparentnosti, takže více slunce vrhne více transparentnosti na naše jednání. Dobře, tak já myslím, že technická pomoc, to už jsem asi uh, vysvětlil. Každopádně jsem rád, že jsme tuto zvláštní zprávu zahrnuli do našeho ročního pracovního programu, do našeho plánu úkolů a že budeme mít tedy k dispozici přesnou odpověď ve vhodnou dobu. Pokud je o zprávu o výkonnosti, tak máte pravdu, že není snadné vyhodnotit celkovou výkonnost v této oblasti. Takže my jsme začali se zabývat tím systémem ukazatelů výkonnosti v komisi a když se podíváte na kapitolu 3 té výroční zprávy, tak tam zjistíte, že jsme nebyli úplně spokojeni s tím stávajícím systémem. Ovšem, v té ta aktuální zprávě, když se podíváte až na konec té kapitoly, tak tam se hovoří o některých ukazatelích použitých v tomto roce pro posouzení výkonnosti výzkumných projektů, zejména Eh, jsme se dívali na očekávané výsledky a výstupy a eh, dívali jsme se na ty zatím nedokončené projekty a na to, zda ty náklady jsou v souladu eh, s tím reportovaným pokrokem. Protože třeba to tam může vypadat jinak než ty aktuální výsledky. Potom rovněž jsme se dívali na ty importované ukazatele, jak to tady zmiňovali někteří kolegové. Pokud jde o šíření výsledků, zde jsme zjistili, že v některých případech ty výsledky byly šířeny jenom částečně. Takže to jsou některé příklady ukazatelů, kterými jsme se zabývali. Potom ještě další věc k té výkonnosti, kterou bych rád zmínil, je to, že my v účetním dvoře jsme začali pilotní projekt o podávání zpráv o výkonnosti, kde příští rok bychom měli předložit oddělenou zprávu k vykonávání evropských akcí. A tady eh, se chceme do detailů podívat právě na program Horizon 2020, čili opravdu jsme se na to cíleně zaměřili, protože je to složité, je to náročné a jsou tady eh, stále otazníky, jak to realizovat. Pokud je o zjednodušování, tak tady máme taková obecná doporučení v tomto smyslu. A zde vím, že Komise bude ještě pokračovat v tom jejich úsilí. Potom, pokud eh, byste chtěli nějaké konkrétnější příklady pro charakterizování našich doporučení, pro popis našich doporučení, tak bych třeba zmínil opatření týkající se opuštění požadavků na vypuštění, na výpočet hodinové sazby 100% u evropských projektů. My máme pocit, že tohle je poněkud umělý požadavek. Přijde nám, že to zvyšuje riziko porušení pravidla o dvojím stropu. To jsou poněkud detailní věci, které nevedou k úplně zásadním změnám v tom systému, kdy chceme v zásadě zajistit, aby nám tam paralelně neprobíhalo několik systémů, ale hmm, byli bychom rádi, kdyby došlo k eliminování alespoň částečně toho problému. Potom další výsledek, který jsme tady si poznamenali, je, že je tady potřeba dalšího vyjasnění, pokud jde o způsobilost dodatečného odměňování u projektu způsobilost dodatečného odměňování to není úplně jasné. U těch příjemců není jim to úplně jasné a proto tam dělají chyby. Já tedy eh, spíše, než bych eh, byl zastáncem nějakých dramatických změn, tak apelujeme na komisi, aby se podívala na to, co je potřeba vylepšit konkrétně a ne nějak revolučně předělávat celý systém, ale spíše zacíleně se zaměřit na ta témata, na ty oblasti, které stále dělají problémy těm příjemcům, které vedou k tomu, že tam vznikají ty chyby a systémy potom ty chyby úplně nezachytí a spadne to všechno k nám na stůl. Tak tím jsem snad pokryl všechny věci, všechny body. Dobře, a teď ještě znovu pan komisař. Děkuji, paní předsedkyně, k vašemu prvnímu dotazu. Jak složitá je ta problematika způsobilých a nespůsobilých nákladů? Tak, my teď zkoušíme něco nového, ale mm, určitě ještě i účetní dvůr nám tady pomůže a to je takzvaný systém paušálních částek, čili dáme paušální částku a ne pořád řešit a počítat, jestli je to způsobilé, jestli je to nespůsobilé. Prostě vyplatíte paušálně nějakou částku. A v zásadě to děláme v takzvané fázi 1 pro malé a střední podniky. Hmm, ten systém pro malé a střední podniky, fáze 1 a ještě musíme počkat, než vám dáme nějakou podrobnější zpětnou vazbu. Já myslím, že to bude fungovat, ale zároveň nevíme, jaké nečekané důsledky by to mohlo přinést. Takže tady to je ještě něco, kde musíme si trošku na to počkat a mít s tím víc zkušeností. Další věc, ukazatele. Tak u ukazatelů já myslím, že tady máme rozdílné věci. Jedna věc je čistě výzkum, základní výzkum, druhá věc jsou inovace. U toho základního výzkumu, tak eh, nevíte, kterým směrem se výzkum bude ubírat, jestli to bude mít dopady za 15-20 let, ale obvykle víte, že velmi dobrý výzkumný pracovník dělá skvělé publikace, má hodně mm, citací. Takže i lidé, kteří se třeba nedostanou nebo prostě k něčemu, co by bylo následně pragmatické pro společnost, tak máte všechny ty publikace, ty citace. A to je velmi užitečný příklad pro účetní dvůr. Třeba když si vezmete někoho jako Petra Radcliffa, dobře, teď má Nobelovu cenu, ale předtím měl veliké dopady právě v oblasti těch publikací. Potom na straně inovací, tak eh, tady je to možná překvapivě ještě složitější, protože podnikatelé oni neuspějí a neuspějí zas a znovu a potom najednou jeden den mají úspěch, přijde úspěch. Čili vy třeba financujete někoho, komu se nedaří, ale zároveň ten člověk je stále na té cestě, aby najednou jednoho nedosáhl něčeho skvělého. A já i tady si myslím, že je důležitý ten příklad, co jsem zmítil na začátku. My jsme financovali tu firmu v oblasti zemědělství, já nevím, dali jsme jim možná jeden milion nebo možná ani to ne. A najednou oni dostali financování 88 milionů ze strany soukromých investorů. To mm, skutečně je velký ukazatel něčeho. Čili ano, jsou tady ukazatelé, ovšem ukazatelé to je jenom jedna část té skládačky. Neměli bychom se my, či vy, či komise zaměřovat jen a pouze na ty ukazatele. Musíte se na to dívat na celý ten širší lidský aspekt, na ty lidi, do kterých financujete. A někdy tam je úspěch, někdy tam je neúspěch. Důležité ale je, paní předsedkyně, aby samozřejmě toho neúspěchu bylo méně než úspěchu. To je důležité. Ano, to je, to je pravda a ten zbytek, to je prostě život. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A teď se ptám, jsou nějaké další otázky ze strany členů výboru? Nobody. So... Nikdo. Děkuji vám. Přejeme vám hodně úspěchů a jsme vám velmi vděční za vynikající práci a je nám velmi líto, že nás opouštíte. Ale takový je také život ale opravdu si ceníme vaší práce a vaší spolupráce s výborem KONT. A děkujeme vám za eh, práci, kterou jste odvedl, že jste respektoval mnoho z našich doporučení a myšlenek a že jste se snažil, aby eh, naše programy výzkumu a inovace, aby byly efektivnější, lepší a na druhé straně, aby byly excelentnější a že jste se zároveň Eh, snažil, aby se zapojilo více členských států. Děkujeme vám a opravdu jsme respektovali práci vaší i vašeho týmu. So now we have to wait a little bit. A nyní musíme chviličku počkat na všechny ostatní. Máme ještě pět minut. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milí kolegy, eh, kolegové a milé kolegyně, opět začneme. Vítám zde pana Pietro Rusa, člena účetního dvora. Naše spolupracovnice je vždy úžasná, ona mi vždycky každého ukazuje, abych všechny poznala. My jsme se již dnes viděli eh, a nejdříve bych vás tedy poprosila o váš projev, o vaše vysvětlení a pak bude mít slovo eh, pan zpravodaj Tomáš Dechovský a já velice děkuji za to, že zde máme tolik generálních tajemníků dnes v sále. Všechny zde srdečně velmi vítám. Jsem velice ráda, že si na nás vyhradili čas a že nás dnes poctili svou přítomností. Těšíme se také na jejich informace a na to, že s nimi budeme mít možnost hovořit a klást jim otázky. Milý Pětro Ruso, já vás prosím o slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, vážený pane zpravodaji, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu. Je mi ctí, že vám mohu dnes představit kapitolu 10 výroční zprávu Evropského účetního dvora. V této kapitole se eh, představuje specifické hodnocení administrativních výdajů všech evropských institucí a orgánů. V roce 2018 platby, eh, které eh, spadají do okruhu víceletého finančního rámce číslo 5, eh, činily částku 9,9 miliard eur, což je přibližně 6,3 celkového rozpočtu EU. Hodnocení eh, dvora, které je obsaženo ve výroční zprávě 2018, je pozitivní a stanoví, že výdaje na administrativu neobsahují žádné materiální chyby. Co se týče eh, této eh, zprávy z tohoto roku, tak náš vzorek obsahoval 45 transakcí. Eh, z toho 9 transakcí se týkalo jiných institucí, konkrétně 3 transakce se týkaly rady, 2 transakce soudního dvora a jedna transakce se týkala Evropského hospodářského sociálního výboru, výboru regionu a potom inspektora Evropského pro ochranu údajů a Evropského veřejného ochránce eh, práv. Co se týče ostatních institucí a orgánů, tak tam jsme nezjistili, že by žádná transakce obsahovala chybu a proto nemáme žádné konkrétní připomínky ani doporučení pro jiné instituce a orgány. Paní předsedkyně, pane zpravodaji, členové výboru, dovolte mi, abych závěrem poděkoval veškerému personálu účetního dvora za jejich práci během celého roku. Jsem vám k dispozici pro jakýkoliv dotaz, či, li, po, či li, potřebujete-li další vysvětlení a děkuji za pozornost. Eh, děkuji vám. A nyní dávám slovo panu zpravodaji. Pane Zachovský, máte slovo. Budu hovořit eh, česky Eh, protože někdy je pro mě komplikované vysvětlit eh, některé podrobnosti a nejsem si jist, eh, zdali byste všichni rozuměli do detailu mé angličtině, když bych hovořil o některých konkrétních otázkách absolutoria. Tak budu hovořit česky. Účetního dvora, vážení generální tajemníci, vážení kolegové. Prvně bych chtěl rád poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za jeho práci a jsem velice rád, že stejně jako v předchozích letech dospěl k závěru, že platby eh, jako celek za rok 2018 neobsahovaly výrazné chyby a že zkoumané kontrolní a dohlížecí systémy byly velmi efektivní. Všechny se týkaly dalších institucí Účetní dvůr nezaznamenal žádné výraznější nedostatky v případě auditovaných témat. Celkově vítám obezřetné a řádné finanční řízení všech ostatních institucí za rok 2018 s cílem minimalizovat jeho správní náklady aniž by to mělo dopad na jeho hlavní činnost a udržení plánů pracovních míst víceméně na úrovni 2017. Jsem si plně vědom toho, že snížení počtu zaměstnanců o 5 bylo obtížné z důvodu potřeby zachovat některé klíčové funkce. Bavíme se tady o kontinuitě. Eh, v případě institucí s plánem snížení pracovních míst bylo nutné se vyrovnat. Proto tuto práci všech dalších institucí velice oceňuji. Proto bych chtěl na závěr poblahopřát všem k dosaženým výsledkům v roce 2018 a přeji jim pro rok 2019, aby jejich výsledky byly natolik dobré, aby jsme mohli opět konstatovat, že Ehm, evropské nebo další evropské instituce patří k velmi dobrým příkladům eh, práce s evropským rozpočtem. A nyní mám připravené otázky ke konkrétním, ke konkrétním institucím. Ganz herzlichen Dank, Thomas. Jetzt. Děkuji mnohokrát, Tomáši, a nyní eh, přejdeme, dříve než se dostaneme k zpravodajům, eh, k stínovým zpravodajům. Začneme tedy s Evropským soudním dvorem, s generálním ředitelem Valierem Plakem. Já děkuji mnohokrát za to, že jste zde mezi námi a byla bych vám velice vděčná, pokud byste nyní se mohl chopit slova. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu zpravodaji, že e, pozval soudní dvůr na toto slyšení, které se týká absolutoria za rok 2018 Eh, my tady máme také pana Rašeho, šéfa kabinetu, a je tady také ještě u nás paní Vestali, to je ředitelka pro finanční záležitosti a záležitosti rozpočtové na dvoře. Rok 2018 byl pro soudní dvůr eh, výjimečný rok, protože jsme měli obrovský nával práce soudní. Máme dvě sploučené jurisdikce a měli jsme rekordní počet věcí. Uzavřeli jsme 1669 uzavřených případů, což je rekordní počet ohledem na eh, rok 2017. Je to navýšení o 80, 18 eh, co se týče těch případů, které přišly, to bylo více než 1700 případů, což je asi vůbec nejvyšší číslo za celou historii naší instituce. Takže naše soudní činnost je skutečně obrovská, intenzivní a vedle toho musíme samozřejmě také zvládat eh, to, ty lhůty eh, procesní. Průměrná lhůta vyřízení případu byla 15,7 měsíce co se týče soudního dvora a v Trubená na tribunálu to bylo asi 20 měsíců, takže to poněkud nižší číslo s ohledem na minulý rok. Co se týče tribunálu, tam je to trochu vyšší číslo a to se týká zejména toho, že v roce 2018 jsme měli obrovský množství případů, které se týkaly hospodářské soutěže. Obdobně bych tady rád ještě také nadnesl, že jsme měli nejenom obrovský objem soudní práce, ale také čtyři iniciativy, které obě dvě jurisdikce podnikly v roce 2018. Šlo nám o to mít kvalitní justici, efektivní a účinnou. Jinak jsme zahájili eh, činnost eh, platformy vícejazyčné, které se týká sektoru justice v Evropské unii a ta dovoluje jurisdikcím, které jsou členy platformy, si vyměňovat informace a dokumenty, které se týkají jejich činnosti, jejich soudní činnosti, zejména které se týkají rozhodnutí eh, v oblasti předběžné otázky a také jejich výzkumné eh, justiční práce. Většina těchto dokumentů byly zpřístupněny i veřejnosti, tedy s výjimkou těch, které jsou důvěryhodné, což je, myslím, velké plus. Další element, který bych rád nadnesl, je skutečnost, že tady máme iniciativu, která máme od 1.7.2018, jde o to anonymizovat zveřejně justiční informace, které se týkají fyzických osob a nahradit tedy jména těch osob eh, iniciály eventuálně nějakým prvkem distinktivním, který tam budeme mít v závorkách, což posílí ochranu osobních údajů fyzických osob. Třetí věc, to je pro, krok v oblasti uh, používání aplikace eCuria. Tam máme více než 5500 otevřených uživatelů tu a pak tam máme povinné používání této aplikace od 1.12.2018 pro členy tribunálů. Další věc, to je že jsme během roku 2018 zahájili projekt, který se snaží vytvořit integrovaný systém řízení věcí a to má nahradit ty četné aplikace, které momentálně používáme pro to, abychom věci řídili. A cíl je posílit efektivnost tohoto řízení s ohledem na to, co nám doporučil účetní dvůr ve své specifické zprávě. Pak by bylo také vhodné tady připomenout s ohledem na administrativní práci, že náš soud prošel velkou administrativní reformou během roku 2018. E, nyní máme již pouze tři generální ředitelství na místo čtyř. Šlo nám o to mít synergii a racionalizovat tok práce a tím způsobem optimalizovat veškeré služby, které poskytujeme a které souvisí s naší soudní činností. Skutečnost, že eh, učení dvůr tady nemá žádnou poznámku kritickou, tak to je, myslím, ukázka toho, jak dobře jsme se tomu věnovali, jak pečlivě zpravujeme finanční transakce. My jsme velice eh, jaksi intenzivní v řízení našich zdrojů, velice pečlivě pečlivý a máme vysokou míru plnění rozpočtu a také plnění, eh, naplnění práce našich zaměstnanců. To je z mé strany vše a samozřejmě vám velice rád odpovím na veškeré vaše dotazy. Děkuji. Předsedkyně, děkuji mnohokrát za skvělou práci Soudního dvora, která je mezinárodně známá a nyní bychom přešli k samotnému účetnímu dvoru. Eduardo Garcia Ruiz, jestli to správně říkám. Ano, je to tak, říká paní předsedkyně. A já vždycky mě to trochu zmate, když jsou to tři jména, ovšem je to můj problém, rozhodně ne váš. Na příště bych si to asi to měla nechat na Izabel, ta se v tom mnohem lépe vyzná. Děkuji mnohokrát. Eh, děkuji vám, vážená paní předsedkyně, vážení eh, poslanci. V roce 2018 účetní eh, dvůr pokračoval ve své práci, certifikace, ověřování legality, řádnosti a e, řádné zprávy. A publikovali jsme 76 dokumentů, máme tam 6 výročních zpráv a 35 zvláštních zpráv. A poprvé, a myslím si, že je důležité na to poukázat, jsme zveřejnili pouze jednu zprávu, kde je výsledek finančního auditu agentur Evropské unie. My si myslíme, že takováto eh, konsolidovaná zpráva usnadní četbu a analýzu získaných výsledků. Uskutečnili jsme téměř 6500 kontrolních dnů v terénu ve 28 členských státech, navštívili jsme je všechny, provedli jsme inspekce v 26 třetích zemích a připravili jsme zprávy ohledně témat, která jsou důležitá pro tento parlament a která jsou také zajímavá pro evropské občany, obnovitelné zdroje na venkově, pakt stability a růstu, program Erasmus+, e, atmosférické znečištění, e, centra excelentnosti pro výzkum a mechanismus pro uprchlíky v Turecku. Zároveň v roce 2018 jsme postoupili v našem přístupu k auditům, eh, pokud je o prohlášení o důvěryhodnosti. Právě u nás probíhají změny v, našem, eh, v naší metodice a chceme být schopni lépe zohlednit kontroly, interní kontroly, které probíhají v členských státech a v rámci Evropské komise, tak abychom mohli lépe identifikovat problémy a abychom mohli eh, zlepšit efektivitu našich kontrol kontrol. Co se týče naší zprávy, ukazatele jsou dobré, uvedu příklad. My jsme uskutečnili anketu mezi uživateli našich zpráv a 87% těchto uživatelů prohlásilo, že naše práce je užitečná a 78% řeklo, že to mělo pozitivní dopad. Naše práce také se zvýšilo pokrytí v médiích a na sociálních sítích, tedy pokud je o náš účetní dvůr. A co se týče doporučení, pomocí kterých se měří dopad naší práce, tak jsme zjistili, že 94% doporučení, které jsou ve zvláštních zprávách roku 2014, že byly použity. Myslím si, že tyto údaje potvrzují úsilí účetního dvora přiblížit se k občanům a přispět ke zlepšení důvěry občanů v evropský projekt. Účetní dvůr spravoval řádně svoje zdroje. Plnění rozpočtu činilo 98 Zprávy auditů, ať už externí či interní, byly pozitivní. Vnitřní auditor přišel se zprávou o cestovních výdajech a zastupování členů eh, dvoru v tomto roce. A Auditor, tedy tato zpráva, se uskutečnila jako sledování případu bývalého člena účetního dvora, který byl zaslán do OLAFu. Interní auditor nezjistil eh, žádný případ podvodu, eh, jednalo se tedy o izolovaný případ a navíc se potvrdilo, že eh, dvůr posílil svoje kontroly, aby se zabránilo opakování této situace. Zároveň v tomto roce jsme zlepšili zabezpečení našich instalací prací a personálu, máme environmentální osvědčení a také jsme zlepšili poměr žen ve vedoucích pozicích. Zde chci poukázat na to, že jsme ještě daleko od genderové rovnováhy, kterou jsme si dali za cíl v našich auditních odděleních a že budeme na tom dále pracovat. Abych to schrnul, v roce 2018 Evropský účetní dvůr splnil svou misi, pomáhali jsme Evropskému parlamentu a přispěli jsme ke skládání účtu a k zlepšení zprávy. A udělali jsme to tak, že jsme spravovali řád řádně naše zdroje a zároveň jsme zvýšili eh, počet našich kvalitních zpráv. Paní předsedkyně, vážení eh, poslanci a poslankyně, chtěl bych zdůraznit zásadní úlohu, kterou měl personál Evropského účetního dvora, auditoři, překladatelé, IT experti, administrativní a technický personál a díky němu jsme dosáhli tohoto výsledku. Naše výroční zpráva o činnosti, stejně tak jako příloha a odpověď na anketu, tam jsou další podrobné informace, jsem vám k dispozici pro jakýkoliv dotaz vaší strany. Děkuji. Děkuji mnohokrát a dostáváme se nyní k hospodářskému a sociálnímu výboru Gianluca Brunetti. Madame la présidente. Paní předsedkyně, nejdříve mi dovolte vám poděkovat za příležitost, že zde mohu představit práci našeho výboru. E, naše účty byly e, prohlášeny za to, že vlastně my jsme pod e, Prahem významnosti naší chybovosti a máme velice dobrou výkonnost, více než 80%, jsme, vedeme si tedy velice dobře ve srovnání s ostatními institucemi. A to také v duchu usnesení, které přijal vlastně parlament a týkalo se absolutoria za rok 2017. Posílili jsme politickou a administrativní spolupráci s Evropským parlamentem a s výborem regionu kampaně a vnitřní úsilí pro to, abychom měli dobré eh, pracovní prostředí. Provádíme, přijali jsme etický kodex pro členy a také jsme přijali eh, strategii v oblasti informační poli- eh, inform- a digitální politiky. Pak jsme provedli 215 stanovicek k legislativní právě Evropské unie a rovněž jsme provedli velké množství různých akcí, kdy jsme se skontaktovali s, s občanskou společností v různých členských státech. Také jsme navýšili počet návštěvníků na 10 tisíc. Také jsme aktivně sociální síly Twitter, Facebook, LinkedIn. Velmi jsme navýšili naše přítomnost a e, ještě si otevřeme konto na Instagramu, to bude do konce tohoto roku. Několik slov o politické spolupráci s Evropským parlamentem nad tradiční kontakty mezi spravodaji a prezidenty eh, komisí se eh, kolegy z parlamentu. Tady máme společné prohlášení z prosince 2018 našich obou předsedů. Cílem je eh, jak si provádět osvětovou kampaň a týkalo se to tedy voleb toho evropských. Pak jsme tady měli kontakty na úrovni předsedů komisí. Dále spolupráce i v oblasti administrativní. Tady máme důležitý pokrok, zejména v oblasti bezpečnosti a tlumočení, zejména v oblasti přípravných prací jsme podepsali dohodu o poskytování služeb mezi oběma institucemi. Říkala se právě tlumočení, co se týče uh, E, naší práce. Hledáme stále synergii s ostatními evropskými institucemi. Jsme velmi aktivní e, v oblasti meziinstitucionální spolupráce, jména zvěřování publikací a také na úrovni EPSA, tedy nábor pracovníků. Jsme také velice hrdí na to, že jsme efektivní v oblasti administrativní, co se týče spolupráce s výborem regionu. To je model dobré zprávy veřejných prostředků. Naše obě výboru mají společné logistiku, překlady a informatiční oblast, oblast informatiky, což nám velice umožňuje vytvářet značné úspory. Stále se tedy snažíme spolupracovat hledat nové synergie s našimi partnery, v například koordinace lékařské služby a na i zařizování interiérů našich eh, sálů pro schůze. Velice eh, věnujeme se všem, všem typům činností, které se týkají chránění e, e, životního prostředí. Sledujeme spotřebu papíru, plynu, energii, stále snižujeme naši spotřebu. Ty indikátory jsou velmi slibné, myslím, s ohledem do budoucna. Pak tady máme oblast respektu na pracovišti, důležitá věc. Zahájili jsme v roce 2018 osvětovou kampaně, eh, nazývalo se to Respect at Work, to byla celá řada konferencí, iniciativ, osvětových kampaní a seancí pro to, abychom ukázali, jak je důležité, aby lidé pracovali v přívětivém životním prostředí, kde bude respektována listina základních práv a svobod. A dále musím říct, že máme tady takový specifický nástroj, v březnu jsme to zavedli, je to zrevidovaný etický kodex, kodex, který opět připomíná povinnost respektovat důstojnost na pracovisti. Co se týče geografické vyváženosti, tady máme 18 reprezentantů z EU Trezer u nás u těch vyšších manažerských míst takže ještě jsme nedosáhli toho institucionálního benchmarku 20%, ale jsme odpěrnističtí a myslím si, že ve střednědobém výhledu tohoto cíle dosáhnete. Dále, rovnost pohlaví. Tady jsme velice hrdí, že můžeme sdělit, že máme nejlepší výsledky mezi, mezi všemi institucemi. Mám asi 60% žen v těch nižších postech a 50% žen v těch vyšších postech, takže ty výsledky jsou výborné. Navzory tomu se i nadále snažíme eh, na tuto věc hledět kriticky, sledovat to. Vždy se díváme i do jiných institucích, abychom se inspirovali a vylepšovali situaci v naší instituci. Já bych tady skončil, abych příliš eh, eh, nezabíral vás čas, ale samozřejmě se velice těším na vaše otázky a rád vám zodpovím veškeré dotazy či zareaguji na vaše podněty. Děkuji. Ano, předsedkyně, nejdříve děkuji mnohokrát eh, za vaše informace a za ten průměr rovnoprávněnosti, který jste dosáhli, to bychom si skutečně přáli i ve všech ostatních institucích. Děkuji vám za to mnohokrát. A nyní se dostáváme k výboru regionu Pedro Servi Martinez a já bych ho poprosila o jeho prezentaci. Chair, Mrs. Holmeyer. Děkuji, paní předsedkyně, paní Holmajer. Já se jmenuji Servia Martinez Uh, I thank you very much for this invitation to this hearing today. Já vám děkuji mnohokrát za to pozvání na dnešní slyšení. Také děkuji mnohokrát panu zpravodaji, panu Zdechovskému a snad jeho jméno jsem já vyslovil správně. Já bych chtěl říci, že jsme zahájili dobrou spolupráci a doufám, že v ní budeme pokračovat během celého procesu udělení absolutoria. Chtěl bych říci, že dnes hovořím jako prozatímní generální tajemník od srpna letošního roku, přičemž eh, pan kolega, který mě doprovází, tady bude po zbytek udělení absolutoria během letošního roku. Dámy a pánové, Udílení absolutoria je výborná příležitost ohlédnout se zpátky a podívat se na to, co jsme společně dokázali. A také podívat se kupředu, co můžeme vylepšit v naší práci. Tady se chci zaměřit na tři strategické oblasti. Za prvé, společné projekty pro přípravu GIA 2019, za druhé dohoda o spolupráci, kterou jsme podepsali před pěti lety, za třetí úspěchy v oblasti finančních a lidských zdrojů. Takže teď evropské volby. Evropské volby. V roce 2018 jsme vyvinuli velmi důležité komunikační úsilí v této věci. Naši členové se spojili s členy Evropského parlamentu a snažili jsme se podpořit co největší účast v každém volebním okrsku. Jako výbor jsme podpořili neformální debaty s našimi občany ve všech městech a regionech Evropy. A snažili jsme se být opravdu přesvědčivým a nadšeným partnerem Evropského parlamentu. Tady tuto iniciativu jsme realizovali zejména eh, na poput pana místopředsedy. Doufali jsme, že, budeme, eh, že docílíme vysoké míry účasti, zejména mezi mladými lidmi. A i nadále bychom chtěli pokračovat v této pozitivní zkušenosti a mobilizovat zejména mladé místní politiky, mladé zastupitele, lidi v politice mladší 40 let. Společně v letech 2018 a 2019 jsme realizovali dialogy s občany v mnoha zemích. Uspořádali jsme více než 200 místních akcí a více než 200 tisíc účastníků z různých zemí a oblastí se jich účastnilo. Tato společná odpovědnost by nás měla provázet i příštích pět let. Eh, chceme, aby tady bylo více než 1600 profesionálních lidí v oblasti komunikace, kteří budou společně pořádat akce mezi výborem regionů, Evropským parlamentem a dalšími institucemi. A to je iniciativa, kterou spustil váš bývalý pan místopředseda Karas a z naší strany pan Lamberts. Dále chceme širší politickou iniciativu. V únoru 2014 parlament a náš výbor podepsali dohodu o posílené politické spolupráci a byla jste to právě vy, paní Holmary, která to velmi podporovala. Já vám za to děkuji. V této souvislosti naši členové a vaši poslanci společně usilují o přiměřený rámec investic v nadcházejícím víceletém finančním rámci. Naši zpravodajové ze společných politických skupin zvýšili společně kvalitu i kvantitu své práce. Naše práce je tak aktuálnější a lépe přizpůsobená legislativnímu cyklu. Tady také děkuji příslušným kolegům. Rovněž jsme spustili eh, toto také společně s poslanci Evropského parlamentu. S poslanci spolupracujeme v rámci různých výborů. Jako příklad bych poděkoval panu Zdechovskému za jeho příspěvek příspěvek, který v tomto týdnu mm, bude mít eh, na setkání výboru SIVEX. Říkáme tomu aktivní subsidiarita. Díky tomu si výbor regionu přeje sdílet s parlamentem další mm, iniciativu a dynamiku při implementaci evropské legislativy. Na podporu této aliance chceme vybudovat síť 20 regionálních hubů, jakýchsi center, která budou koordinovat lepší provádění legislativy. My opravdu doufáme, že tento projekt přinese potřebné výsledky. První test proběhne tento týden, kdy přivítáme předseda, předsedu výboru Avko pana Tajányho a další kolegy na naší konferenci o subsidiaritě. Vážení poslanci, závěrem několik důležitých údajů o našich finančních a lidských zdrojích. My konsolidujeme Hmm, evropské zdroje naši marži ve výši 1%. Také se snažíme generovat určité úspory eh, díky spolupráci s eh, Evropským hospodářským a sociálním výborem, jak už to tady zmínil pan generální tajemník. Snažíme se také nalézt synergie v oblasti multilingvismu nebo využívání konferenčních sálů nebo sdílené využívání IT služeb. S Evropským parlamentem máme administrativní dohodu, která nám také umožňuje vylepšit spolupráci v různých oblastech, třeba studie, eh, IT služby, sekurita, bezpečnost nebo tlumočnické služby. Eh, díky tomu jsme Eh, generovali úspory a tak jsme se zajistili vysokou kvalitu služeb od roku 2013. A rovněž bych zmínil náš akční plán 2016 až 2021, pokud jde o rovné poskytování služeb, pokud jde třeba o IT management, o mobilitu. Konečně závěrem bych chtěl zdůraznit naše úsilí prosazovat udržitelný přístup, snižovat naši environmentální stopu, při prosazování nové digitální strategie. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, já vám děkuji za pozornost. Thank you very much for your report and... Já vám děkuji mnohokrát za vaši zprávu, děkuji vám za dosavadní dobrou spolupráci a nyní přichází na řadu veřejný ochránce práv Čiziela Danielo. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji za slovo. Pro mě je to podruhé, kdy mám tu čest vystoupit před tímto výborem jménem veřejné ochránkyně práv paní Emily O'Reilly. Spolu se mnou je tady pan Alessandro Bon, což je vedoucí oddělení pro financování a e, personál. V první řadě chci vás informovat o našich klíčových aktivitách, šetřeních a potom pohovořím o interních věcech. Pokud je o šetření, tady provádíme pětiletou strategii, takzvaná strategie směřování k roku 2019, kterou naprosté většině podpořil parlament na začátku tohoto mandátu. Hmm. Strategie se snaží posílit význam, dopady a viditelnost úřadu eh, ombudsmanky při ochraně zájmu evropských občanů a jejich práv při řešení nesprávných úředních postupů. Tady se snažíme prosazovat příslušné cíle. Stručně to doložím. Za prvé, náš objem práce roste, jak stále více lidí v Evropě si uvědomuje, že jim můžeme pomoci. Máme stále více stížností kter- lidí, kteří se na nás obracejí. Hmm, počet už dosáhl 880 stížností, neboli 40 všech podaných stížností za druhé. V důsledku tohoto nárůstu jsme v roce 2018 zahájili rekordní počet šetření 482 oproti 433 v předchozím roce. Z těchto otevřených šetření, z těch 482, 55 bylo věcí ve veřejném zájmu, což má mnohem širší rámec nad, eh, nad rámec toho jednotlivého případu. Za třetí, viditelnost úřadu ombudsmana velmi také vroste. Je to Twitter, Instagram, LinkedIn a podobně. Eh, počet sledujících možná je třeba trochu menší, ale zároveň následuje řada důležitých influencerů a dalších subjektů, které předávají a šíří naše sdělení v mnohem širším kontextu. Uvedu některé konkrétní případy dopadů našich šetření. Jednak expertní skupiny komise. Komise zreformovala svůj systém expertních skupin v souladu s doporučeními našeho úřadu. Zajistila, aby výběrová řízení byla transparentnější připravila novou politiku eh, ochrany proti střetu zájmů a eh, vyžaduje registraci organizací a osob na volné noze v rámci tzv. rejstříku transparentnosti. Dále přístup k dokumentům Evropské ochrany, obrané agentury. Toto šetření nejprve se týkalo dokumentů vyžádaných belgické neziskové organizace, pokud jde o lobbying u Evropské obrané agentury, ale následně vedlo k tomu, že agentura EDA vylepšila celkově své postupy pro zlepšení přístupu k dokumentům, takže opravdu v důsledku tohoto konkrétního řešení, šetření došlo k významné strukturální změně. Dále, velmi důležitá věc. 800 stážistů v, ve službách SVČ po celém světě nyní je odměňováno. Zlepšila se transparentnost v obchodních jednáních. Kodex chování komisařů byl posílen a o tom dnes hodně slyšíme. Dále jednání o, mezi EU, o Británii, o Brexitu rovněž jsou velmi transparentně vedena. Nyní strategická práce. My jsme spustili pět strategických iniciativ a uzavřeli dvě strategická šetření. Uvedu některé příklady. Podpora důstojnosti na pracovišti mezi eh, veřejnými úředníky EU se snaží vycházet z nejlepší praxe a předcházet případům obtěžování a šikany na pracovišti a také pomáhat je řešit, pokud by k ním došlo. Další věc. Vícejazyčnost v institucích EU, to je rovněž velmi důležitá oblast, kdy se snažíme najít rovnováhu mezi zajištěním jazykové diverzity a zároveň to vybalancovat s tím, že jsou zde určitá rozpočtová omezení. Závěrem, pokud je o řešení, chci říct, že instituce eh, dodržely doporučení naší kanceláře v 81% případů a v 80% případů takzvaných ve veřejném zájmu. Tato čísla neustále rostou a to je dobře, protože je zřejmé, že pokud to doporučení budou plněna, bude to mít široký prospěch pro mnoho občanů. A nyní interní věci. My jsme malý úřad, malá kancelář. Musíme se tedy snažit neustále zlepšovat efektivitu a účinnost naší práce. To není cíl sám o sobě, ale také proto, že chceme mít co nejvíce zdrojů na to, abychom mohli provádět šetření a dále posilovali kapacitu v oblasti šetření. Jednak, za prvé, chceme řešit stížnosti od občanů včasným způsobem. To je hlavní priorita našeho úřadu. Tady bych chtěla zmínit některé úspěchy v oblasti efektivity v roce 2018. Uzavřeli jsme více šetření než kdykoliv předtím. 534 oproti 348 v předchozím roce. Průměrná délka řešení šetření se nadále snižuje. V roce 2016 to bylo 250 promiňte, bylo to 255 dnů v roce 2018, oproti tomu 266 v roce 2017 a 340 v roce 2016. Rovněž 57% šetření jsme uzavřeli do 6 měsíců a 88% do 18 měsíců, či jsme ještě překročili naše klíčové ukazatele výkonnosti. V únoru jsme spustili takzvanou proceduru Fast Track, abychom ještě rychleji řešili stížnosti na dostupnost dokumentů. Naše první vyhodnocení po prvním roce je velmi pozitivní. Rozhodnutí jsou činěna třikrát rychleji než v minulosti, v průměru 44 pracovních dnů, oproti 134 dnům v letech 2016 a 2017. Rovněž jsme dosáhli míry provádění rozpočtu 95,3 oproti 93,9% předchozím roce. Rovněž také investujeme do nabídek eh, školení, což naši zaměstnanci velice vítají. Dostáváme kladnou zpětnou vazbu, pokud je o povinné proškolení v prevenci šikany a obtěžování mezi pracovníky i manažery. Jmenovali jsme také pracovníky pro etické záležitosti a stanovili výbor pro řešení sporů. Závěrem chci říci, že se stále snažíme posilovat nákladovou efektivitu všech našich procesů. Jak jsem zmínila, jsme malý úřad, ale zároveň jsme velkým uživatelem interinstitucionálních korporátních nástrojů, kontraktů, služeb či IT platform. Například v roce 2018 jsme začali používat tzv. nástroj MIPS, nástroj pro řízení misí. <clears throat> Rovněž se snažíme snížit náklady na překlady díky posílení meziinstitucionální spolupráce. To je z mé strany vše. Já vám děkuji za pozornost, ráda odpovím na vaše dotazy či žádosti o vyjasnění, pokud se na mě obrátíte i po ukončení tohoto slyšení. Děkuji. Děkuji mnohokrát za eh, toto velice podrobné vysvětlení a přesné. A jako poslední úředných na ochranu osobních údajů. Takže prosím, Leonardo nás. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, za to, že jste mi dala možnost předstoupit před tento výbor jménem Evropského inspektora ochrany údajů. Eh, je tady Marian a Kim, eh, to jsou eh, kolegové a společně zodpovíme vaše dotazy. Nejdříve bych chtěl pohovořit o mandátu naší malé instituce a jakým eh, výzvám jsme čelili v roce 2018 a také stručně pohovořím o následných rocích eh, po vašem rozhodnutí o absolutoriu v roce 2017. V roce 2018 Evropský inspektor ochrany údajů, vzhledem k tomu, že se zvýšil eh, počet úkolů, které o které jsme byli požádáni, pokud je o ochranu osobních údajů. V každém případě naše instituce je pořád eh, nejmenší institucí a máme 87 zaměstnanců v roce 2018 a rozpočet činil 14,5 milionů, což je velmi daleko od 9 miliard, které byly eh, zmíněny na začátku, eh, pokud jde o výdaje na administrativu. Naše Hlavní úkoly eh, jsou čtyři. Hlavním úkolem, to už je název naší instituce, to je eh, dohled nad zpracováním osobních údajů ze strany evropských orgánů a institucí. Jak to děláme? dvěma způsoby. Za prvé provádíme šetření a inspekce, někdy ex officio a někdy to děláme na základě stížností od jednotlivců, ale také to provádíme proaktivně eh, v rámci aktivit zvyšování povědomí. Eh, školení eh, poskytujeme vodítka, pokyny, také co se týče nových technologických vývojů a také podporujeme práci inspektor ochrany údajů v jiných eh, státech. V roce 2017 naše práce pokrývala také Europol, náš dohled a v budoucnosti i Euročást a EPO. Eh, jakých výsledků chceme dosáhnout? Eh, chceme, aby existovala silná kultura ochrany osobních údajů v rámci agentur a institucí EU. Dalším hlavním úkolem je poskytnout podporu zákonodárcům při vytváření legislativy. My poskytujeme neformální a formální připomínky a také jsme někdy eh, vyzváni soudem, abychom se vyjadřili. Parlament je velmi dobře obeznámen s naším poradenstvím a my jsme velmi vděční eh, za to, jak eh, velmi si nás Evropský parlament cení, především výbor LIBE. Za třetí, protože máme na, stran, na starosti ochranu údajů, tak my spolupracujeme spolupracujeme se všemi institucemi, které se zabývají ochranou osobních údajů po světě, protože ať se nám to líbí či ne, naše údaje nezůstávají v Evropské unii pohybují se dále a proto je důležité, aby osobní údaje občanů jsou chráněny i mimo EU a potom závěrem, potom co se přijalo GDPR, tak my sekretariátu, eh, což je eh, nová rada pro ochranu osobních údajů, eh, tak cílem je konzistentní provádění ochrany osobních údajů v EU, tak poskytujeme poradenství. Pokud je o konkrétní výzvy v roce 2018, v roce 2018 eh, to byl zcela výjimečný rok. To byl rok eh, ochrany osobních údajů, protože se přijalo GDPR. Pro nás eh, to byla obrovská výzva, protože přesto, že jsme nejmenší institucí Evropské unie, tak jsme museli vytvořit úplně nový orgán, tedy ten orgán pro ochranu osobních údajů, tuto radu. Byl to obrovský úkol, musím říci, že jsme se ho zhostili úspěšně a zároveň Giovanni Gutrelli, náš eh, inspektor, který bohužel zemřel eh, minulé léto, to byl eh, významný lídr a uspořádal mezinárodní konferenci pro ochranu osobních údajů a pro inspektory soukromí a tato konference se uspořádala zde v parlamentu. Museli jsme eh, zde sorganizovat eh, akci pro více než tisíc osob z celého světa a byla to eh, opravdu složitá věc pro malou instituci, jako jsme my, ale museli jsme pokračovat ve vedení EU jakožto části světa, která se zabývá ochranou osobních údajů. Ale to nebylo všechno. V presenci jsme přišli s tím, že jsme museli e, řešit, že vstoupilo v platnost tedy to nové nařízení pro ochranu osobních údajů. Museli jsme poskytnout podporu eh, a ze dvou inspektorů e, ten počet klesl na jednoho inspektora od 5. prosince a to je obzvláště důležité, protože tento parlament uvažuje o tom, že by se jmenoval nový inspektor já si myslím, že je důležité, aby osoba, která bude vybrána, aby dobře věděla, jak fungují evropské instituce eh, protože bude řídit orgán, který se zabývá ochranou osobních údajů. Vzhledem ke všem těmto výzvám si myslím, že eh, to, že čerpání činilo 91,5%, co se týče rozpočtu, myslíme si, že je to velmi dobré, protože jsme museli vytvořit tento nový orgán a poslední bod, to je absolutorium, eh, usnesení a následné kroky. Máte naší zprávu a já bych chtěl pouze zdůraznit, že to, že jsme malí, tak to nám vše komplikuje, eh, protože se těžko provádí všechna doporučení, především co se eh, týče stejného zastoupení eh, národností, eh, pokud tam máte 88 a aby tam byly zastoupeni všech, zastoupeny všechny národnosti, není to jednoduché, ale my jsme rádi, že Evropský účetní dvůr nedošel k žádnému zjištění, pokud jde o důvěryhodnost našich účtů a závěrem bych chtěla říci, že přestože jsme velmi malí a že máme nejmenší rozpočet v rámci EU, tak my přistupujeme k naší rozpočtové odpovědnosti velmi seriózně a jsme velmi vděční za podporu, kterou nám prokazuje tento výbor a e, že také podporujete kolegy, kteří se v EU zabývají otázkou ochrany osobních údajů. A děkuji vám za pozornost. Vielen herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát za velice přesné a podrobné informace. Tímto předávám to vašemu zpravodaji Tomáši Zdechovskému, na jeho otázky. Kyně, moc krát děkuji za slovo. Já se budu snažit být maximálně stručný a věcný. Nicméně mi dovolte, abych byl i přísný a abych i některé otázky rozvedl, které jste bohužel neodpověděli ve vašich eh, velmi dobrých odpovědích. Já si myslím, že ta vzájemný vztah mezi touto komisí a vašima institucema byl po celou dobu, eh, co jsem v Evropském parlamentu parlamentu velmi korektní a pevně věřím, že bude i do budoucna. Proto mi dovolte začít první věcí a to je Rada a Evropská rada. Zde si myslím, že budu mluvit za většinu členů, že jsme znepokojeni situací, která nadále pokračuje, kdy nejsme schopni už devět let dát radě absolutorium kvůli nedostatečné spolupráci a chybějícím informacím. Bohužel také tentokrát nemůžeme přivítat generálního témníka a, a zde na naší schůzi kontu. My členové kontu, členové parlamentu, máme zájem o nalezení řešení, které parlamentu umožní informované rozhodnutí o udělení absolutoria. Vítáme prohlášení místopředsedkyně předsedkyně Eh, komise Věry Jourové a komisaře Johannese Hahna na jejich slyšení před parlamentem, že jsou ochotni se touto záležitostí zabývat a přispět tak k dosažení větší transparentnosti při plnění rozpočtu Rady. Zdůrazňuji potřebu memoranda o porozumění, které vyžaduje také výbor pro ústavní záležitosti aby se zajistilo, že parlament bude mít potřebné informace o tom, že rada plní rozpočet. Mohu vás informovat, že jednání s radou znovu začala a že jsme přesvědčeni, že brzo dojde k plodnému řešení. Také za přispění současné paní předsedkyně. A teď mi dovolte k jednotlivým, k vám, k jednotlivým institucím, k Evropskému soudnímu dvoru. Já jsem velice rád, eh, pane eh, Kalota Escobara, že jste vzal sem i své kolegy, které tady srdečně vítáme a dovolte mi eh, tři takové stručné otázky bezpečnost a rychlost informačních a komunikačních toků je velmi důležitá proto se vás chci zeptat jakých zlepšení bylo dosaženo při podání maximálního počtu procesních dokumentů prostřednictvím aplikace e kuria jaká je současná situace v zavedení integrovaného systému řízení případů který je v těsné návaznosti na e kuria a který byl doporučen v jedné ze zvláštních zpráv účetního dvora pak mi dovolte zeptat se stále častěji se můžeme setkat s potřebou jasných a důkladných pravidel pro sponzorování konkrétních příležitostí které zaručuje rovnocenné zacházení. v této souvislosti bych rád věděl zda se soud začal zabývat sponzorskými pravidly pro svou vlastní instituci která by s námi mohl sdílet. A v souvislosti s otázkama 6 a na straně 6 otázkou 12 by jsem se rád zeptal, zda Soudní dvůr Evropské unie ve svých odpovědích uvedl, že v roce 2018 zde bylo 274 stážistů, přičemž pouze 87 z nich mělo placenou stáž. Soud dále uvedl, že v prosinci roku 2018 došlo k reformě systému nabízených stáží, přičemž se díky tomu zvedne podíl placených stážistů. E, I přesto však soud bude nadále nabízet stáže neplacené. V tomto ohledu se chci zeptat, e, zda e, a jakým způsobem chce soud v nejbližších letech pokračovat a jak, jaká je třeba průměrná částka, kterou soud nabízí placeným stážistům. U Evropského účetního dvora bych chtěl poblahopřát Evropskému účetnímu dvoru v tom, že se zabývá etickým rámcem spočívající v souboru pravidel a postupů pro, oznamova- pro oznamování rotujících dveří, harašmentů, střetu zájmu. Vše bylo jasně uvedeno v kapitole transparentnost. V této souvislosti bych rád ale eh, dal Evropskému účetnímu dvoru jednu otázku. Jak všichni víme, OLAF zahájil interní vyšetřování a minulý rok zaslal zprávu týkající se obvinění z určitých nesrovnalostí, které se dopustil dnes již bývalý člen účetního dvora, zaměstnanec a bývalý zaměstnanec administrativními disciplinárními a finančními doporučeními. Chtěl bych se eh, vás zeptat, zda je tento eh, stav u všech těchto případů, co účetní eh, dvůr vlastně dělá proti tomu, aby podobná, podobné věci se neopakovaly a jakým způsobem chce vlastně proti tomu, proti těmto případům postupovat. Také jsem rád, že účetní dvůr v důsledku toho posílil vnitřní kontrolní systém a přenesl pravomoci schvalující osoby na generálního eh, tajemníka na účty související s výdaji na služební cesty a výdaje na mise mm, členů účetního dvora. Znamená to, že tyto výdaje nyní podléhají stejnému kontrolnímu systému jako, jako všechny ostatní výdaje? a v reakci na výsledky vyšetřování případu byl audit eh, vydání služební cesty europoslanců a vysokých úředníků výdaje na reprezentaci poslanců a eh, výdaje na reprezentaci členů účetního dvora a používání vozového parku účetního dvora považován za vysokou prioritu ročního pracovního programu. Chtěl bych se zeptat, zda máte nějaké informace o výsledcích zmíněného auditu, o které byste se mohl s námi podělit? V souvislosti s, s vozovým parkem účetního dvora vítáme snížení ročního limitu pro náhrady za cesty uskutečněné při výkonu služebních cest z 15 000 na 10 000 kilometrů existují ale nějaké výsledky auditu současného systému používání vozového parku Evropského účetního dvora? A poslední otázka, kterou bych chtěl zmínit. Eh, byl jsem potěšen, že Evropský účetní dvůr zveřejňuje prohlášení o zájmech svých členů na internetových stránkách účetního dvora, včetně prohlášení o finančních zájmech eh, a vnějších činnostech, které jsou tam předmětem veřejné kontroly. Má již účetní dvůr nějaké nápady, jak dále vylepšit systém prohlášení o zájmu svých členů? Jaké jsou současné zkušenosti s etickou komisí, která také posuzuje vnější činnost eh, členů účetního dvora? U Evropského hospodářského a sociálního výboru jsem rád, že došlo v řadě věcí k velkému progresu. Eh, bylo tady zmíněno jeho viditelnost. Myslím si, že byste mohli jít mnohým institucím eh, příkladem stejně jako výbor regionů, který poslední dva roky výrazným způsobem zapracoval na tom. Ehm, nicméně mi dovolte pár otázek. Eh, v roce two thousand and eighteen byly hlášeny některé případy související s obtěžováním. mohl byste prosím vysvětlit změny které byly nedávno provedeny v kodexu chování členů a související případy? v rámci budoucnosti výboru se počet členů eh, zasedajících ve velkém počtu vnitřních orgánů snížil jako počet schůzek konaných podle roku což mě přivádí k následující otázce obce. Proběhlo již například nějaké sledování ve formě průzkumu, jsou vyhodnocená zlepšení, po případě úspory. A dále mi dovolte evropský Další otázku Evropský hospodářský a sociální výbor ve svých odpovědích detailně popsal výběrová řízení na post generálního tajemníka výboru, včetně informací o tom, že během výběrového řízení byly obdrženy a včas zodpovězeny čtyři žádosti o informace od žadatelů eh, a že kromě výběrového řízení nebyly vybranými uchazeči ani jinými stranami podána žádná stížnost. Přesto bych se chtěl zeptat, zda výbor neuvažuje o změně fungování výběrového řízení v oblasti senior manažerů či právě generálního tajemníka. Nabízí se například zařazení nezávislé osoby či osob, již se do screeningové komise nebo nebo okamžité zrušení předešlé funkce vybraného uchazeče, který vykonával eh, v Evropském hospodářském a sociálním výboru a jasná definice toho, kdo ho v této eh, zaniklé funkci může eh, dočasně nahradit. Dle mého názoru by se určitými úpravami mohlo ještě více zvýšit transparentnost daných výběrových řízení. Moje poslední otázka se týká dohody o správní spolupráci mezi Evropským hospodářským a sociálním výborem a VR Jakých zlepšení by bylo, eh, bylo dosud dosaženo a jaký po, eh, pokrok se očekává v případě další dohody? U Evropského výboru regionů už jsem zmínil, chtěl bych přivítat pana Servila Martinéze, který v současnosti eh, působí jako dočasný generální tajemník výboru a je to poprvé, co je s námi na této pozici a také zde vítám zřejmě budoucího eh, generálního sekretáře výboru. Rád bych eh, hned přešel k případu, který nás v průběhu postupu udělování auditoria v průběhu let nejvíce zaměstnával. Týká se eh, případu předložené bývalým interním auditorem. Dospěl jsem k závěru, k závěru že výbor rychle vyhověl rozsudku soudního dvora z minulého roku o zřízení nového výboru pro otázky invalidity a že tento třetí výbor pro otázky invalidity zjistil, že nemoc bývalého interního auditora byla skutečně způsobena profesními důvody. A takže hned eh, k mé otázce. Jaký je stav a kdy bude výbor případ řešit? My jako parlament chceme mm, vlastně ujištění, že výbor uzavře tento případ eh, v daném časovém období a nejlépe co nejrychleji. Chtěl bych zdůraznit, že jsme všichni uznali hodnotu kroků interního auditora, který nás informoval o slabých stránkách. Nicméně ten případ se vleče strašně dlouhou dobu a myslím si, že by bylo velmi nešťastné ještě při discharge 2008, 2019 eh, řešit jeho osobu. Mám také otázku v případě obtěžování členů výboru. Veřejný ochránce práv také doporučil přijmout pravidla týkající se obtěžování vztahující se na členy v souladu s rozhodnutím předsednictva parlamentu dne 2. července 2018 o stížnostech na obtěžování. Jaký je stav a čeho bylo doposud dosaženo? Rád si také přečtu v rámci kampaně Reflektování Evropy, budoucnost Evropy se uskutečnilo více než 200 akcí, kterých se členové výboru účastnili. Mohl byste prosím podrobně rozebrat dosažené výsledky a budoucí vize kampaní, jako je eh, takto, co tato kampaň přinesla, kolik eh, do ní bylo zapojeno lidských zdrojů a zda jsou vynaložené prostředky na tuto kampaň odůvodněné. Evropský veřejný ochránce práv. Prvně mi dovolte poblahopřát veřejnému ochránci práv, pokud jsem dobře byl informován, jako jediné instituce, která, eh, eh, je to jediná instituce, která snížila svůj rozpočet ve srovnání s minulým rokem přibližně o 70 tisíc eur. Pravidel, eh, parlament ale pravidelně žádal o revizi statusu veřejného ochránce práv s ohledem na nové skutečnosti a výzmy. výzvy. V roce 2008 došlo k revizi a nyní mám otázku k revizi aktuální. Můžete stručně popsat novou revizi práce veřejného ochránce práv v souvislosti s úkoly, zaměstnanci a rozpočtem? Také líbí se mi prezentace pracovních oblastí eh, veřejného ochránce práv na webových stránkách, které jsou rozděleny do různých eh, kapitol, jako je například transparentnost, etika, správní postupy eh, a politika a tak dále a se všemi Eh, případy a doporučeními. Zajímalo by mě však, proč nezveřejnit kapitolu s vnitřními postupy a pravidly veřejného ochránce, řekněme jakýsi etický rámec, eh, rámec který je zaveden. Mohu se zeptat, jaký máte názor eh, nebo jaké jsou vaše plány v souvislosti s tím, co jsem zmínil? A už se blížím, paní předsedající, ke konci ale prostě těch agentů, eh, těch institucí je sedm, takže je to trošku delší a některým otázkám jsem se chtěl věnovat podrobně. Evropský inspektor ochrany údajů. Eh, nutno říci, že rok 2018 byl pro inspektora zásadní, a to z důvodu přijetí obecného nařízení o ochraně údajů takzvané GDPR. S touto no, novou legislativou vzniklo zřízení Rady pro ochranu údajů. Vítáme, že Rada pro ochranu údajů mohla začít plnit své úkoly na začátku roku 2018 a děkuji inspektorovi ochrany údajů za veškerou podporu a úsilí. Vzhledem k nové legislativě ale bych chtěl rád vědět, jak má inspektor v úmyslu kontrolovat dodržování evropských pravidel mezi orgány a institucemi EU a jaké důsledky to má na potřebný počet zaměstnanců a jejich kvalifikaci. Velmi dobře vím, jak obtížné je dosáhnout dobrých výsledků v souvislosti s dosažením rovnováhy mezi muži a ženami v menších organizacích ve srovnání s většími Chtěl bych eh, být však informován o dosažených výsledcích v souvislosti se strategií rovných příležitostí, která byla přijata v roce 2016. Jak vypadá vlastně aktuální situace eh, v, ve vaší instituci? Vážení kolegové, moc se těším na výměnu názorů a na zodpovězení Eh, mých otázek. Omlouvám se, že jsem byl tak dlouhý, ale třeba jsem ušetřil někomu ze svých kolegů nějakou otázku, tak doufám, že si eh, vysvětlíme případné nesrovnalosti a že i to, jak jste říkali, že jste vy pro nás tady, abyste nám naslouchali, tak to vnímejte, že i my, europoslanci, jsme tady pro vás, aby jsme pomáhali vám s vaší činností a vzájemně Eh, si vážili a respektovali vaší, vaší práce, kterou pro Evropskou unii děláte. Děkuji. Muchas gracias. Děkuji vám, pane Zdechovský. Nevím, zdali jste stínovým zpravodům ještě něco nechal, protože to bylo vyčerpávající, ale i tak dáme prostor stínovým zpravodajům a potom eh, dáme slovo institucím. Nejdříve dám slovo sama sobě. Já jsem eh, stínovou zpravodajkou za SAD. Nejdříve jsem se chtěla obecně vyjádřit ke všem institucím. Eh, co se týče absolutoria za rok 2018, tak jsem zjistila, že došlo k pozitivnímu pokroku na institucích, třeba jako otázka zvyšování povědomí, pokud jde o obtěžování, potom střed zájmu, ochrana oznamovatelů, proto mm, zcela jistě bych chtěla eh, vyzvat instituce, aby pokračovaly ve výměně osvědčených postupů. Některé dotazy, které jsem měla, tak už na to odpověděli generální tajemníci takže já budu trošku stručnější než pan Zdechovský, eh, přestože eh, pan Zdechovský řekl, že bude hovořit stručně a že dnes jste volal po stručnosti dnes ráno. A pokud jde o tu radu, tak bych se chtěla připojit k tomu, co řekl pan poslanec a nebudu k tomu nic dalšího říkat. Druhá instituce, soudní dvůr. Myslím si, že je zajímavé, že Soudní dvůr je první institucí, která proměnila otevřené prostory v individuální kanceláře eh, po průzkumu Open Spaces z roku 2017. Můžete nám říci, k jakým závěrům ten průzkum došel, že jste vlastně ty otevřené prostory proměnili v individuální kanceláře? Měli jste čas ocenit očekávané výsledky? A potom další dotaz. Myslí si, že Eh, soudní dvůr, že 1120 eur pro stážisty v Lucemburku je dostačující, anebo tak, jak je to ve 12 dotazu, že je to důstojná mzda, jaké důvody vedou e, soudní dvůr k tomu, že se nezveřejňují prohlášení o e, zájmech e, svých členů na rozdíl od ostatních institucí. Teď budu hovořit o účetním dvoře. V jakém stavu se nachází šetření ohledně člena, potom, co jsme si přečetli, absolutorium roku 2017 a to se to potom, co se týče otázky nedostatečné rovnosti, generální témník hovořil o zlepšení čísel. Já bych chtěla vidět, k jakým konkrétním opatřením jste přistoupili. A jaké kroky eh, provádí dvůr, aby se zvýšila atraktivita instituce pro další nábor a potom s jakými evropskými univerzitami máte dohodu o spolupráci, pokud je o proškolování v oblasti evropských auditů. Nyní udělám několik společných otázek a ty se budou týkat EHSV a výboru regionu. E, týká se to základu dohody o spolupráci mezi EP, EHSV a výborem regionu z roku 2018. Eh, Evropský parlament poskytl jako v jiných letech dodatečnou částku pro výbory pro externalizaci služeb eh, překladu jako kompenzace pro snížení personálu na překlad jak si oba generální tajemníci um, cení této tak eh, zvláštní situace a potom dohoda o spolupráci E, mezi EP, EHSV a výborem regionu. To bylo podepsáno v roce 2017 a vyprší to v prosinci tohoto roku. Oba regiony e, k tomu přistupují velmi pozitivně, alespoň je to na papíře, ale chtěla bych vědět, proč se nekvantifikovala úspora, ke které došlo díky této dohodě. Chci vědět, zdali padlo nějaké rozhodnutí ohledně eh, možné obnovy. A co se týče dohody, která byla podepsána eh, v srpnu mezi EASV, komisí a výborem regionu, pokud jde o výměnu budov, Máte za to, že logistické přínosy kompenzují ekonomické zjevné nevýhody, tak jak eh, to vnímají výbory. A ve vašich dotaznicích se hovoří o workplace of the future. Já bych chtěla vědět, eh, co si pod tímto pojmem představujete. A potom konkrétní dotaz pro EHSV. Máte za cíl rozšířit eh, konkrétní školení pro prevenci obtěžování, že by to rozšířilo na členy EHSV? A potom další konkrétní dotaz pro výbor regionu. Není to dotaz přímo. Mm, chtěla jsem se zeptat na případ Makoj, ale e, dnes jsme dostali dopis, kde se říká o tom, že 4. prosince bude první smírčí schůze, takže já to nechám tak a vyčkáme výsledky této schůze. A nyní Evropská veřejná ochránkyně práv. E, smluvní partneři představují téměř 20 zaměstnanců této instituce a je to tedy stálý eh, zdroj pro tuto instituci. Existuje nějaká možnost, že by se zlepšil typ smluv těchto zaměstnanců? Předpokládám, že víte o e-mailech, které dostalo hodně poslanců, kde je konkrétní obvinění, které se eh, týkají eh, paní O'Reilly, tedy Evropské veřejné ochránkyně práv. Chcete k tomu dát nějaké vysvětlení? To by byla dobrá příležitost, když už tady jsme. A potom Evropský inspektor ochrany údajů. 40 zaměstnanců jsou smluvní zaměstnanci. Proč? Jaké důvody k tomu jsou? Nevadí vám eh, dopad eh, možné nejisté práce a to, že vlastně eh, se přijde o znalosti pro tyto instituce, jakmile po šesti letech smluv tito lidi odejdou a že musíte znovu investovat do proškolování nových zaměstnanců? To jsou tedy moje dotazy. A nyní bude hovořit pan Pexa. Prosím, máte slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Já děkuji v první řadě za možnost eh, zde promluvit a klást vám otázky. Já se tady pokusím být maximálně stručný, protože hodně toho už řekli mý předřečníci. Eh, takže bych měl eh, několik takových, eh, řekněme, konkrétnějších. Chtěl bych se zeptat na Evropský soudní dvůr, jakým způsobem postupuje vlastně najímání nového personálu s ohledem na rostoucí počet těch případů, které soudní dvůr musí řešit a jaká je vlastně doba průběhu, nebo eh, délka, délka jedné uh, řešené kauzy v průměru. <clears throat> Eh, a jaké vlastně můžeme očekávat trendy ohledně toho, jestli se situace, řekněme, zlepšuje a nebo zhoršuje. Měl bych dotaz stran Evropské investiční banky. Vnímám, že Evropský dvůr audit, Evropský účetní dvůr má omezený mandát. Eh, jaké eh, <clears throat> je možné eh, nějakým způsobem ověřit, jakým způsobem Evropská investiční banka investuje evropské peníze. No a možná, možná jedna eh, obecná otázka. Eh, vnímal jsem, že došlo k eh, významným úsporám, řekněme, v té kancelářské oblasti, řekněme na papíru, elektřině a podobných věcech. Já bych se chtěl zeptat, jestli je nějaká vize toho, že by bylo možno signifikantně snížit náklady, řekněme, na létání a e, podpořit nějakou formu e, veřejné dopravy, případně používání e, jízdních kol, aby byly omezeny, řekněme, emise produkované institucemi a s tím spojené náklady. Myslím si, že ty další otázky asi, asi nechám případně kolegům. Senior Kuš. Pane Kuš, máte slovo. Dank. Já už žádné další dotazy nemám, děkuji. Pues entonces pasamos a la señora Pekova. Dobře, tak paní Peková, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jednu otázku, která se týká toho, o čem jsme eh, zde hovořili, a to sice konkrétně nákladů na dopravu. A chtěla bych se obrátit na Evropský hospodářský a sociální výbor. Chtěla bych tady trošku změnit ten pohled na věc a mm, zeptat se následovně. Ono se to týká hlavně optimalizace nákladů. Mohli byste rozvést, jak předpokládáte ty náklady jak by se měly eh, tedy vynaložit ty náklady, nebo jak si představujete to efektivní využití nákladů v této věci? Děkuji. Pasamos a... Děkuji a nyní tady dáme slovo jednotlivým organizacím. Vezmeme to po pořadě jeden po druhém a jako první Evropský soudní dvůr. Merci, Madame Garcia Děkuji, paní Garcia Munoz. Začala bych otázkami, které položil pan zpravodaj. Položil tři otázky, které se týkají naší instituce. Ta první se týkala rychlosti ve sdělování, komunikaci a zlepšení zpracovávání dokumentů prostřednictvím aplikace e a také se to týkalo vztahu mezi systém řízení věcí zlepšení o tom jsem vlastně uvařila ve svém úvodním projevu, to je ta skutečnost, že ta aplikace e která je informační systém pro výměnu dokumentů mezi námi a jurisdikcemi, může se tam eh, dávat eh, případy a dále notifikovat určité případy. A tuto povinnost vlastně máme, mají soudy od roku 2018, což je významný pokrok, protože používání této platformy a je to povinné, což bylo také převítáno odpovídající Evropskou institucí a také členskými státy samotnými. Toto vlastně dovoluje výbornou výměnu dokumentů, dále to šetří, papír samozřejmě, má to tedy pozitivní dopad jak na rozpočet, tak na životní prostředí a dovolí nám to také samozřejmě snížit administrativní zátěž pro eh, ty naše servisy soudních pomocníků, kteří skutečně musí zvládat obrovskou masu dříve tedy těch dokumentů v papírové podobě. Ten systém eh, jsme využívali velmi intenzivně, a ten systém má v konečné podobě být zaintegrován, či respektive nahradit tu, ten integrovaný systém řízení těch věcí, které má ale širší funkci, protože tam jsou také nástroje sledování věcí. Není to pouze platforma pro výměnu, ale má se tedy z toho stát takový zásadní portál pro veškeré naše partnery a zúčastněné strany. Další otázka se týkala těch pravidel, které mají zajistit rovnost v rámci toho sponsoringu. Ta odpověď je zcela jednoduchá. A samozřejmě zákon o sponsoringu. My samozřejmě jako soudní dvůr jsme nechceme tady investovat do takovýchto aktivit. Chceme se plně držet pravidel této věci. Třetí otázka se týkala stáží, těch placených a neplacených. Část tedy těch neplacených stáží těch bylo mnohem méně než těch, které jsme tedy těch, těch stáží, které jsme platili, ale v roce 2018 jsme přijeli nový režim pro stáže a tam máme skutečně možnost mít eh, placené stáže v kabinetech, což dříve nebylo. Takže na základě tohoto rozhodnutí má, budeme mít v budoucnosti i v kabinetech eh, ty placené stážisty a a opravdu počítáme s tím, že ta část těch placených stážistů bude mnohem vyšší na budoucnu než v roce 2018. Eh, samozřejmě stále ještě máme možnost mít těch neplacené stážisty v těch kabinetech, protože pro nás bylo důležité takovou tu možnost si zachovat, abychom měli více flexibility, zejména v případě, kdy stážisti již mají nějakou eh, způsob podpory od někoho jin, jinak, dostane nějakou burzu studentskou nebo něco takového. A pro nás je to právě důležité mít i neplacené kandidáty, abychom mohli být otevřeni všem možným zájemcům. Takže je to, ono, to, ten management těch stáří je relativně komplexní. Je to takový systém, který ty neplacené stáže spíše bude minoritní v budoucnosti, ale navzory všemu nám dává více flexibility. Co se týče té otázky, kterou položili stínoví zpravodajové, tak tady eh, v první řadě to byly ty open spacey. My jsme to už vlastně eh, vysvětlovali v naší odpovědi. IT service byl, měl zájem na tom, aby se ty open spacey zase předěly zpátky ve jednotlivé kanceláře, což jsme učinili. Cílem bylo tedy jinak tedy rozdělit ty, ten prostor, nebo část personálu prostě byla nespokojená s tou situací, s těmi open spaces, s tím, že by měli pracovat tímhle způsobem. A týkalo se to zejména problému, že oni měli potíže se soustředit v tom open spaceu. Um, také se to částečně týkalo i teplot v tom prostoru a náš personál skutečně čelí tomu, že ten nárůst prá- je ob- práce je obrovský, personál je čím dál tím méně. A my jsme to tedy zanalizovali a nešlo to se vrátit zpět k původnímu modelu, ale spíš do toho nalézt nějaké nové řešení, nějakou novou formuli, že máme individuální kancistáře, kanceláře a jsou menší než dříve a pak tam máme takové otevřené kolektivní prostory i nadá. E, to, je takové, to jsou takové prostory spíše pro schůze, schůzky, než abychom měli ten otevřený obrovský open space úplně pro všechny. Dále, jak se týká, co se týče těch peněz pro stážisty, to je zcela přesně 2120 eur. E, Máme také příspěvek na cestovné pro stážisty. Nevím, zda je to tedy dostatečné množství peněz pro to, aby mohli žít v Lucemburku, v takto drahém městě. My jsme si to prostě porovnali s ostatními institucemi, s tím, co platí oni a dospěli jsme k takovéto částce, abychom byli ve stejné linii jako ostatní instituce. Uvidíme podle toho, jak se to bude vyvíjet, jak se budou vyvíjet životní náklady v Lucemburku, tak prostě zjistíme, zda třeba tu částku nějak upravit na, píš, na výši. To je možné pomocí prostého rozhodnutí, neboť tato částka nebyla stanovena samotným eh, režimem, ale rozhodnutím, které není eh, problematické zrevidovat. Co se týče toho finanční, prohlášení o finančních zájmu jak našich členů, tady skutečně nehodláme to zveřejňovat. Eh, Dívám se na to, jak to vypadá v juristických našich členských států tam to také ne zveřejnují. Nám jde také o to, že tady máme požadavek nezávislosti našich členů. A kdybychom zveřejňovali jejich prohlášení, tak by to nutně nebyl nějaký pozitivum z hlediska zaručení eh, toho, že se vyhneme střetu zájmů Spíše by to mohlo být zdrojem tlaku, který by mohl být vyvíjen na naše členy a tím by mohli být ohroženi. Další otázka, ta se týká nového personálu ve vztahu s rozpočtem. A tady musím přiznat, že nevím, jestli jsem to přesně pochopil, možná to bylo v důsledku tlumočení, tady přesně nechápu tu otázku, ale samozřejmě rád, no, pokud to objasníte, tak vám na to zodpovíme. A poslední věc, ta se týkala nutné délky, mm, tedy kolik času je potřeba, aby se vyřešil jeden případ. Tady se opět odvolám na to, co jsem řekla na začátku, to průměrný trvání případu v roce 2018 v soudní dvoře a tribunálu celkem se nám to neustále zlepšuje, ta délka, co se týče tribunálu. Průměrná délka řízení je skutečně mnohem nižší, než to bylo v předchozím období. Tady se pozitivně projevila reforma struktury tribunálu a soudu jako takového, takže jsme velice spokojeni se skutečností, že dvůr nejenom, že dokáže zvládat čím dál tím větší počet případů, ale zároveň eh, je zvládáme samozřejmě v důsledku celé řady iniciativ v tomto směru. Zvládáme je skutečně zvládat v rozumné době v souladu s požadavky 47 listiny. Děkuji. Gracias. Děkuji vám a nyní na řadě účetní dvůr. Začnu s případem Evropského účetního dvora, který byl zaslán Olafu. Týkalo se to jednoho bývalého člena účetního dvora. <clears throat> Ta situace je následující. Už jsme získali 153 eh, tisíc eur eh, neprávem vyplacené částky a čeká se na Eh, rozsudek na nález ze strany Evropského soudního dvora a Olaf to eh, zaslal eh, žalobci v Lucembursku a požádalo se o zrušení imunity tohoto bývalého člena a tak bylo učiněno. A soudní orgány v Lucembursku pokračují v šetření. Jak už jsem řekl, náš interní auditor dospěl k závěru, že se jednalo o izolovaný případ a nezjistil žádný další případ podvodu. A interní auditor také potvrdil, že kontroly, které jsme zavedli, takže byly správné. Tyto kontroly eh, spočívají v tom, že eh, generální tajemník od počátku tohoto roku on autorizoval všechny mise, tak nyní ty mise spravuje samotný systém a pomocí tohoto systému se kontrolují i jiné mise jiných eh, úředníků a agentů účetního dvoru. Stejný systém používá komise a jiné instituce, to systém MIPS. A jsou tam automatické kontroly a zároveň eh, provádíme kontroly ex ante a ex post. A tyto kontroly ukázaly, že nedochází k žádným rozdílům či k chybám. A navíc uplatňujeme velmi důležitou kontrolu, to je kontrola transparentnosti. A všechny mise všech členů dvora se zveřejňují na internetu. Pokud jde o priority pracovního programu účetního dvora pro rok 2020, tyto priority se organizují kolem udržitelného rozvoje, růst a inkluzivita, bezpečnost a obrana, migrace a vnitřní trh. Dvůr nedávno přijal pracovní program pro příští rok a, a tak jako vždy, tak jako všechny roky, předseda účetního dvoru se s vámi podělí s tímto výborem o tento program. Každopádně já vám ale zašlu pracovní program, ten, který byl přijat, abyste to mohli prokonzultovat a měli jste to k dispozici. Pokud je o prohlášení finančních zájmů členů dvora, tyto se zveřejňují, tak jak bylo řečeno na internetu. Letos došlo k k vzájemné revizi peer review a provedli to kolegové z polského účetního dvora a z chorvatského účetního dvora. Jednalo se o systém, integritu a etiku Evropského účetního dvora. My jsme jim zaslali eh, my už jsme tedy zaslali zprávu a Evropský účetní dvůr chce využít této zprávy, aby tam byla zahrnuta revize těchto prohlášení, aby se zjistilo, zda můžeme uh, dospět k nějakému zlepšení a budeme vás informovat o akčním plánu, se kterým počítáme, tedy v tomto smyslu. Opatření pro rovné příležitosti. Účetní dvůr eh, přijal plán pro rovné příležitosti. My vám rovněž tento plán zašleme. Existují tam různé typy opatření, až, ať už školení, zvyšování povědomí, Potom se tam eh, soustředíme na přípravu žen, aby se mohly dostat do vedoucích pozic a potom přeskum všech postupů, konkrétně například postupy pro najímání a pro eh, povyšování, tak aby nedošlo k žádné odchylce, k žádnému eh, problému, pokud jde o Eh, rovnost pohlaví. A my jsme tento program uskutečnili v úzké spolupráci s Ústavem pro rovné příležitosti ve Vilniusu a já vám také zašlu tento plán. A samozřejmě jsme vám k dispozici rádi to s vámi prodiskutujeme, tento plán, a pokud máte nějaký podnět, tak eh, velmi rádi eh, to využijeme pro zlepšení tohoto plánu. Také tady padl dotaz ohledně atraktivity naší instituce a co proto děláme. My se snažíme dělat všechno, co je v našich silách a někdy musíme dělat úplné žonglování, protože to není jednoduché. Mohu vám říci, že my se třeba snažíme poukázat na e, všechno, co máme k dispozici, třeba školení, že nabízíme e, diverzifikovanou kariéru. Našim auditorům také máme náborový program a pro přijetí nových auditorů, tak aby to pro ně bylo zajímavé. Máme také kampus, a e, můžete nás navštívit v našem účetním dvoře, kde se snažíme Eh, poskytnout eh, různé zábavy a atraktivity, abychom lidi přilákali. Ale není to jednoduché, protože nám konkurují bruselské platy. A jak víte, tak se uplatňuje stejný eh, koeficient v Bruselu i v Lucembursku. Jsou tady stejné platy. Ale když se podíváme na životní úroveň v Lucembursku, tak tam je vše mnohem dražší, především co se týče obydlí. A potom je tady další věc kterou jsme snažili vždy řešit, protože už se nejedná pouze o otázku atraktivity, ale spíše sociální spravedlnosti. Minimální mzda v Lucembursku je vyšší než minimální mzda, kterou může nabídnout Evropská instituce svým zaměstnancům. My jsme toto napravili, nebylo to jednoduché, bylo potřeba na to vynaložit velké úsilí, ale eh, my jsme mm, na to upozornili poslance Evropského parlamentu, protože si myslíme, že to je velká nespravedlnost a nemůžeme s tím souhlasit. Není možné, aby agent eh, úředník evropských institucí měl nižší eh, mzdu než eh, minimální mzda podle lucemburských úřadů pro lucemburské pracovníky. Potom otázka k evropským univerzitám. Máme konkrétní program pro školení našich auditorů je to univerzita z Nancy, jedná se o dva univerzitní diplomy eh, až do mástru 2 eh, a potom také program na statistiku. Máme také dohodu s univerzitou v Pise, tam organizujeme letní školu, která je otevřena všem účetním dvorům, všem auditorům a všem, eh, kteří mají zájem o kontrolu a o audity případě univerzity v Pise, tak tento program je konkrétní, týká se analýzy údajů a informační analýzy. Eh, také máme dohodu s univerzitou ve Florenci a v Brugách. Eh, potom máme ještě eh, dohody, ale neřekl bych, že je to přímo spolupráce, ale Máme tady otevřenou výměnu eh, dopisů, což nám umožňuje využít eh, zkušeností a eh, profesorů z různých univerzit a nabízíme také stipendia, třeba univerzita v Castilla La Mancha nebo v Rize nebo pařížská Sorbona. A potom, co se týče kontroly Evropské investiční banky, to je omezený mandát, který máme. Jak víte, Evropská investiční banka má svoje vlastní auditory pro vlastní zdroje a mandát Evropského účetního dvora se omezuje na to, kdy tato banka spravuje fondy komise což tedy tady máme mandát, stejně tak jako v případě EFSI a my zveřejňujeme naše zprávy a e, zahrnujeme e, do našich auditů e, fondy této banky. Momentálně diskutujeme s touto bankou o obnovení toho, čemu říkáme tripartitní dohoda, to je dohoda mezi Evropskou komisí, eh, Evropskou investiční bankou a námi, tak abychom pokryli tyto fondy. A potom ten dotaz, který se týkal úspor při cestách, tak eh, to je otázka, která je pro nás velmi důležitá. My už jsme uskutečnili velké úspory, především v případě misí, eh, které nejsou potřeba, takže používáme videokonference, tam jsme hodně investovali a počet misí a cest našich auditorů, především do Bruselu, ale rozšiřujeme to také do jiných případů. Když je to možné, tak se uchýlíme k videokonferenci a používáme to stále více. Děkuji. Muchas gracias. Děkuji vám. A nyní EHSV, pan Brunetti, prosím. Eh, gracias, madame la presidenta. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Abych se skupil ty odpovědi, protože eh, tak myslím trochu ušetřím čas. Nejdříve se budu věnovat otázce eh, obtěžování. Tady opakuji, co jsem řekl, ve svém úvodním projevu, co se týče těch konkrétních opatření, které přijaly ostatní instituce, zejména co se týče oblasti prevence. Máme preventivní kanban, která se říká Respect at Work, tedy respekt v práci, na pracovništi. Tam má celou řadu prvků, které provází ten správní rámec, který má zcela jasné ustanovení, co se týče respektování důstojnosti na pracovišti. Dále máme určitý počet takzvaných důvěrníků, to jsme jako první instituce zavedli a ten jsme navýšili z pěti na šest. Naši členové mají etický kodex, který se schválili, který jasně potvrzuje povinnost respektovat důstojnost na pracovišti. Tento etický kodex vstoupil v platnost v březnu. A pokaždé, kdy jsou předloženy stížnosti, opatří, opakují po každé tak k ním přispopujeme ve souhladu s veškerými administrativní a statutárními ustanoveními. Co se týče e, vzdělávání našich členů, to je velice vhodná otázka. My samozřejmě e, budeme mít to obnevení, to bude na podzim a my to právě využijeme pro celou řadu různých školení a vzdělávání pro naše členy a to samozřejmě se bude týkat e, učení se práci v multijazykovém a multikulturním prostředí, jak tedy pracovat správným způsobem v takovém prostředí. A co se týká eh, ty naši eh, vrcholná maďarská místa a generální sekret eh, tajemní, téma má odpověď číslo 34. My jsme velice hrdí na ten nový postup, protože je velice transparentní a je to skutečný model i pro ostatní instituce. Ovšem v praxi Většinou post eh, funkce generálního tajemníka, vždy, když se uvolní, tak se samozřejmě zveřejní v úředním věstníku ve všech jazycích. Ten postup je tento. Byro, to je politický orgán rozhodující, eh, ustaví skupinu členů, která přijme tedy to, tu zprávu o tom, že se to místo uvolnilo, to se potom zveřejní v úředním věstníku a pak tam máme také širokou informační komponent na sociálních sítích. Pak byro ustaví panel sestavený členů našeho výboru, který eh, vlastně proskoumá veškeré kandidátky ty, a udělá takový shortlist, zkrácený seznam uchazečů a to se odešle do toho assessment centra což je vlastně služba, kterou poskytuje komise. A konečné rozhodnutí potom přijme naše byro, poté, co má eh, takový přijímací pohovor s těmi kandidáty z toho zkráceného systému. A tímto způsobem v obměněné podobě při, při, postupujeme také při přijímání obsazování funkcí těch vrcholných managementů, tedy ředitele a obdobné funkce. Jak tedy ta otázka, jak snižovat eh, výdaje našich členů. Já bych tady připomněl jednu věc. Naši členové nejsou zaměstnanci Evropské eh, instituce. Oni pracují ve svých členských státech a do Bruselu přijíždí proto, aby se účastnili, eh, zapojili do legislativních aktivit. Tedy oni mají eh, svou vlastní profesi, takže to nesmíme směžovat. Tady máme jednak ten náš legislativní kalendář, to znamená, legislativní orgány nám poskytují ty legis, texty legislativních návrhů, my to zpracováváme a my, a to už se týká další otázky, my společně s výborem re, regionu sdílíme mnohé, e, to nám šetří mnoho prostředků, ale my vlastně už rok předem si musíme naplánovat využívání sálů a celou logistiku, což samozřejmě je věc, která potom má negativní dopad na flexibilitu. Jak to tedy vypadá konkrétně? Náš rozpočet například na cestovní výdaje našich členů a také denní diety, to je asi 15 našeho rozpočtu jako instituce. 5% jsou asi ty denní diety. Co se týče Eh, snahy kontrol, aby ty, to, aby ty videa příliš nenarostly. Máme tady takový speciální software, který nám to analyzuje. Přesně vidíme, jak ty výpaje, výdaje vypadají. A pak máme takovou širokou politiku a říkáme našim členům, informujeme o tom a prosíme je, aby eh, více šetřili, například eh, když si budou rezervovat letenky, tak aby používali nízkonákladové společnosti, aby rezervovali letenky včas, aby se i tak ušetřilo. A musím říct, že momentálně 20 cest našich členů jde už nízko nákladaktivními společnosti anebo létají ve třídě ekonomii. Ovšem současný aktuální technologický vývoj nám stále ještě například neumožňuje vyp- používat tlumočení na dálku a takovýto typ eh, eh, cest, takže nemůžeme vždy jít tou videokonferencí, protože samozřejmě my, a na to nesmíme zapomenávat, zpracováváme naši legislativní aktivitu. A tedy není náklady na překlad, zda jsme spokojeni či ne. Co se týče kvality, když externalizujeme Eh, tak eh, musím říci, pokud bych tady mohl to tak popsat, eh, když tedy externalizujeme, tak jsme méně spokojeni. Ale ta míra externalizace by měla mít asi 20%, limituje také náš jmenovací prostor. Jednak to závisí vlastně na tom, kolik práce nám přichází z měžku. Pokud legislativní aktivita ostatních orgánů se sníží, tak samozřejmě se sníží také náklady na překlady a tím i externalizace. Na druhé straně musíme si zachovat nějakou vnitřní kapacitu překladu v případě, že dokází ke špičkám, k obrovským nábanům. A já si můžu říct, že zhruba v podstatě nám to funguje. musím říci, že těch 20% externalizace, to je asi ten určitý limit. Ale uvidíme, co vám k tomu ještě řeknou kolegové z výboru regionu. A nyní se dostáváme ke spolupráci s výborem regionu. My jsme to detailně rozvedli v našich odpovědích, k jakým ušetřením to vedlo asi 20 milionů eur. To je suma, která není zanedbatelná pro oba dva výbory. Týká se to technických aspektů a také ušetření v oblasti personálu. Úspory tohoto typu. To je velice důležitý příklad toho, jakým způsobem na základě meziinstitucionální spolupráce můžeme pokročit v oblasti respektování peněz daňového poplatníka a e, dosáhnout značných úspor. My se snažíme udělat vše, co je v našich cílách v tomto poli. Momentálně máme dohodu o spolupráci. Aktuální dohoda o spolupráci nám skončí 31. prosince, ale již připravujeme obnovu této dohody a také posílení z těch aspektů v nové dohodě a momentálně eh, chceme, aby ta nová dohoda platila do konce roku 2020. Ještě se to musí podlehnout formálnímu rozhodnutí. Ale my právě v té nové dohodě chceme zajistit ty aspekty, kde chceme udělat více. Ale děláme již hodně. Projekty, fúzí, zprávy určitých jednotek pro překlad, to už začalo. Nyní se to rozšiřuje Devět jednotek již takto eh, je předmětem fůze a budoucnu, budoucnu chceme zajít ještě dál. Také bych rád zdůraznil, že co se týče spolupráce, a ta byla úspěšná letos, také dvě naše dvě instituce ještě mají dohodu s komisí s panem komisem Ettingerem, že si budou vyměňovat vlastně zařízení a nábytek i při zařizování našich budov. I s budovou Van Merland. To je důležité, protože to je bude skutečná úspora a zároveň ztratíme 10 tisíc metrů čtverečních. To bude asi 200 pracovních modulů podle našich odhadů A co se týče pracovního prostředí pro budoucnost, jistě zvažujeme, do jaké míry bychom mohli optimalizovat využívání toho omezeného proskutu, prostoru. Promiňte. Například bychom mohli sdílit jisté prostory s výborem regionu, také zvýšíme počet pracovníků, které, kteří budou pracovat z domova na dálku. Tímto také můžeme eh, jaksi eh, snížit eh, potřebu metrů čtverečních kancelářských prostorů. To je z mé strany vše. Rád vám věci ještě dovysvětlím, když budete chtít. Děkuji za výbor regionu, pan Servilla Martinez. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi eh, poděkovat vám za vaše úvodní slova o tom, eh, když eh, se tady hovořilo o tom, jak důležitý je tento výbor a jak přispívá ke zlepšení účinnosti fungování ostatních institucí jako politická organizace, kterou je výbor regionu. Nemůžeme víc než souhlasit s vašimi slovy. A nyní bych eh, navázal, pokud mi to dovolíte, navážu eh, vaše dotazy na ty, se kterými přišli pan zpravodaj, pan Zdechovský. Je tady jeden společný jmenovatel. Jedná se o ten případ toho bývalého auditora. Jedná se o ojedinělé činy a vy už jste sama došla k závěru, ke kterému bych došel i já, ale chtěl bych eh, se obrátit i na pana zpravodaje. Po předchozím absolutoriu Eh, rozhodnutí soudu z října 2018, kdy se zrušil ten předchozí výbor pro invaliditu, zřídil se nový výbor pro invaliditu, který byl zcela nezávislý, byl tam lékař z Evropského parlamentu. Chceme poděkovat útvarům Evropského parlamentu, že nám eh, dali tuto možnost mít tam eh, tuto osobu a tento výbor jednomyslně rozhodl v květnu roku 2019, jednomyslně rozhodl, že eh, choroba byla profes, nemocí z povolání a potom eh, předsednictvo a generální tajemník eh, přijal rozhodnutí o proplacení částek tomu předchozímu auditorovi. Předchozí auditor, tak jak víte, Eh, požádal o dodatečné proplacení a vy, eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu a eh, předchozí zpravodaj, navrhl výboru, aby zahájilo smírčí řízení s jedním z členů. A dnes náhodou máte konkrétní odpověď našeho předsedy, kdy se stanoví jasné datum, kdy naše politické a správní orgány za přítomnosti člena Evropského parlamentu se sejdou s tímto bývalým auditorem. A právě doufáme, je to právě výbor, eh, který má samozřejmě v největším zájmu tento případ vyřešit co nejdříve. To je vám určitě jasné. Pan zpravodaj se obecně zeptal na jiné kampaně nebo na jiný druh obtěžování. Žádné jiné obtěžování není. Eh, ty kampaně jsou ty běžné, jiné instituce o tom hovořily a já bych chtěla jenom dodat, že většinou Eh, příštího 4. nebo 5. prosince na plenárním zasedání výboru regionu přijmeme kodex chování pro členy výboru, kde se velmi eh, podrobně stanoví, jak přistupovat k prevenci možného obtěžování eh, členů výboru vůči zaměstnancům samotného výboru. Je to velmi podrobné, je to velmi striktní a je to plně v souladu s tím, co máte zde v Evropském parlamentu. A potom, co se týče ostatních dotazů, můj kolega Gianluca Brunetti z EHSV už eh, zodpověděl tyto dotazy. Eh, já s ním plně souhlasím. 20%, 25% externalizace překladů Mm, záleží to na e, vývoji legislativního programu. Jak bylo řečeno, ten problém bude potom, pokud nový parlament, e, nová komise e, prostě rozjedete stroj na plné obrátky, tak budeme muset přijít s více stanovisky. A potom naši překladatelé budou muset více překládat. Ale máme tam 20 e, až 25 a tam si myslím, že můžeme být docela spokojeni. Pokud jde o obnovení smlouvy, tam není co říci. E, to se prodlouží, protože to právě funguje dobře a protože, co se týče možných zlepšení, tak to chceme ještě podrobněji prostudovat proto k tomu není e, nic co dodat nad rámec toho, co řekl můj kolega. A potom, co se týče konkrétních výhod. Eh, můžeme to vyčíslit eh, v té částce 20 milionů, můžeme to vynásobit eh, mnohem větší částkou, můžeme tady zajít nějakou diskuzi, ale je jasné, že pokud máme společnou infrastrukturu a zaměstnanců, tak samozřejmě to bude vždy výhodné. Ekonomická Eh, hodnota budov, bylo to, ten odhad byl společný v roce 2022, ekonomická hodnota je stejná. Eh, v případě Maryland a ostatních budov, které se vyměňují eh, s komisí a využijeme to proto, abychom udělali redistribuci pracovních prostor a potom, pokud mi dovolíte, tak bych chtěl nechat na později ten slavný nový systém práce a to doslova. Je to něco, co je velmi komplikované. Eh, komise už na tom pracuje, pokud se nemýlím, 10 let a ještě se nepřišlo ke konkrétním výsledkům. To jsou ta slavná 3Bčka, Brick eh, Behavior a ještě to další B, všechno to komplikuje a bude se muset o tom hovořit později. Pomocí nových technologií, pomocí naší digitální strategie, pomocí nových systémů práce, práce na dálku. Já si myslím, že budeme moci optimalizovat využívání našich prostor. Děkuji. Děkuji vám. A za Evropskou veřejnou ochránkyni práv, paní Danielo, prosím. Very much. Děkuji mnohokrát. Já jsem si spočítala, že tady mám čtyři otázky a vezmu je po pořadě, takže začnu otázkou od pana zpravodaje. K novému statutu. Tak toto je oblast zvláštní legislativní iniciativy Evropského parlamentu. Minulý týden jsme viděli stanovisko Evropské komise, které následovalo po stanovisku právní služby rady. Rada vydala v podstatě souhlas s tou procedurou. My máme pocit, že tam tedy e, nejsou ti žadatele, navrhovatele, nicméně my jsme připraveni jako v minulosti poskytovat ty informace ne Evropskému parlamentu, ale v podstatě všem třem institucím, kteří jsou zapojeni, tedy informace k těm technickým aspektům naší práce. Veřejný ochránce práv už předstoupil ostatně před výbor Jury a před petiční výbor. Toto může být ještě v podstatě více relevantní než pozice rady a stanovisko komise, čili v zásadě chci říct, že jsme vám naprosto k dispozici, na jaké úkoly úrovni bude potřeba. Potom druhá otázka. Jistě eh, sdílení dobré praxe, eh, zpřístupnění dobré praxe v etické oblasti je k dispozici na našich webových stránkách. My se k tomu stavíme velice otevřeně, naše webové stránky už obsahují hodně našich interních politik, ale samozřejmě vždy je možné věci uspořádat ještě lépe. Mohu vám říci, že od té doby, co jsem začala svoji práci před více než rokem, tak jsem prováděla přeskum veškeré interní politiky, protože já si myslím, že v takovém úřadě, jako je veřejný ochránce práv, je potřeba být neustále velmi aktuální, zejména v té etické oblasti, čili věnujeme se tomu a chci říct si jenom to, že to je výborný nápad, který určitě v rámci úřadu projednáme. Potom eh, jsem velmi ráda, paní předsedkyně, za otázku k těm pracovníkům na smluvní bázi, protože to odráží prioritu našeho úřadu. My jsme tady podali velmi detailní předložení rozpočtovému orgánu, ať už radě, tak parlamentu, kde jsme argumentovali, že v malém úřadě, jako je náš, mít 20 smluvních pracovníků, kteří velmi už se spolupracují se stálými zaměstnanci a kteří velmi často vykonávají stejné nebo podobné úkoly, že to není velmi dobré, protože to může vést k demotivaci a k frustraci. Čili teď byl předložen rozpočtovému orgánu velmi detailní návrh, aby těch 20 smluvních pracovníků bylo přeměněno na stálá místa, buď to úplně stálá místa, anebo mm, stále jakoby pracovníky na dobu určitou, interní pracovníky ale na dobu určitou, což preferuje rozpočtový orgán a samozřejmě musíme také počítat s absencemi v důvodu nemocnosti, anebo třeba rodičovská mateřská dovolená. Mm, naši pracovníci jsou hodně mladí lidé, takže to lze očekávat všechny tyto důvody. Um, já tedy doufám, že rozpočtový orgán zareaguje kladně na tento náš postup. Ono ostatně to s tím budou souviset jenom velmi omezené dodatečné náklady, protože v zásadě úplně vyškrtneme ty náklady na externí pracovníky a navrhneme tedy přesun do těch stálých míst. Takže to vidím jako víceméně neutrální finanční operaci. A konečně poslední otázka. Tak ano, to je politování hodná situace. Tady musím potvrdit, že jsme uprostřed dezinformační kampaně, kdy odborníci nám radí, abychom to definovali takto. Přichází anonymní e-maily. Jsou odeslány z velmi dobře zašifrovaného anonymního serveru a ty mm, zprávy obsahují to, co my dobře známe. Jsou tam různé eh, toky útoků, na jedné straně jsou tam milně vykládány výzkumy, výsledky interního průzkumu, Potom dále je tam milně vykládána práce Evropského veřejného ochránce práv, jsou tam milně vykládány ty dopady. Potom se tam objevují neopodstatněné tvrzení o podstatě našeho úřadu. Pokud jde o dopady úřadu, tak já jsem se v prezentaci pokusila uvést některé dopady práce veřejného ochránce práv. Ono mnohem více konkrétních příkladů se objevuje v naší zprávě, která mimochodem nezbyla schválena výborem PETY 28 hlasů pro. A pokud jde tedy o dopady našeho úřadu, tak musím říci, že tady máme vysokou míru souladu. 81% a ještě vyšší míra v případě těch eh, případů ve veřejném zájmu. Jsou tam některé příklady, které jsou mimořádně důležité, protože tam je snaha změnit eh, kulturu evropské administrativy, čili ono tam nemůžeme čekat nějaké úplně okamžité výsledky, ale i v těch případech, kde instituce první instanci odmítnou doporučení veřejného ochránce práv, tak i tam nadále vidíme určitý pohyb určité změny, třeba Evropská centrální banka nebo Barozova administrativa, která následně také přistoupila k přijetí nového kodexu pro komisaře. Já bych mohla projít celou řadu případů tohoto typu. V zásadě snažím se říct, že kromě nějakého okamžitého dopadu eh, toho, že instituce plní naše doporučení, tak ty přínosy pro občany a přínosy pro širší skupiny subjektů, kde ty instituce se drží našich doporučení, tady jsou. Ale kromě těch okamžitých dopadů, tak je tady zároveň také celý takový pomalejší proces celkové změny té správní struktury v EU institucích. Takže třeba že může se zdát, že ta okamžitá reakce je někdy negativní, ale ten pohyb určitým směrem nastává a je velmi dobře viditelný. Zároveň také můžeme argument... Tady myslíme si, že není možné argumentovat, že dopady práce veřejného ochránce práv jsou jenom velmi malé. Potom jsou tady další, no, nebudu říkat úplně lži, ale prostě možná dezinformace týkající se našeho úřadu. Uvedu jeden příklad. Veřejný ochránce práv a tento úřad se obvykle opírá do velmi dobré právní doporučení. Máme 21 pracovníků, šet, prošetřujících pracovníků, většina z nich jsou to právníci. Takže to je eh, velmi dobrá, dobrý základ pro tu právní konformitu, pro ten právní soulad. Někdy také zaměstnáváme mladé, velmi talentované lidi, kteří nejsou přímo právníci, ovšem my na druhé straně nejsme soud. My nemůžeme jenom vyžadovat, že chceme jenom právníky v našem úřadu. Takže to je jeden příklad. Potom jsou tam další ehm, dezinformace týkající se veřejné ochránkyně práv jako takové, její předchozí kariéry. Já velmi ráda vám případně dále zodpovím nějaké dotazy a rozptýlím ty lži, které se tady objevují. Potom také jsou tam dezinformace, pokud jde o ten interní průzkum mezi pracovníky, který mimochodem nebyl zadán administrativou, ale výborem zaměstnanců tyto anonymní e-maily v zásadě chybně vykládají nebo dezinterpretují to, co je v průzkumu pracovníků. Uvedu příklad. Oni citují jako negativní statistický údaj hmm, nebo prostě procento negativních odpovědí počítají jako součet neutrálních odpovědí, když někdo zaškrtne, že na to nemá názor, anebo že nechce odpovídat na to otázku. Tak oni všechno tohle sečtou a řeknou, že to byly záporné odpovědi. To bych mohla konkrétně doložit, eh, kde tohle všechno nastalo v tom průzkumu mezi zaměstnanci. A potom bych chtěla ještě říci, že eh, vůbec eh, nezmiňují Mm, nějaký pravděpodobný cíl těch e-mailů, a to sice, že ten průzkum mezi pracovníky naopak přináší velmi kladné výsledky. Příklad. 75% pracovníků je spokojeno s pracovním prostředím a podmínkami. 67% je spokojeno s výměnou interních komunikací. 57% má pocit, že je povzbuzováno v tom, aby inovovali práci eh, v tomto úřadě. A to je velice pozoruhodné, protože já už mám zkušenosti s předchozími průzkumy mezi pracovníky a když ty průzkumy pořádají právě organizace zaměstnanců nebo třeba odborové svazy, tak to pracovníci skutečně vezmou jako nástroj pro ventilování frustrace. Takže opravdu já naopak považuji za velmi pozoruhodné, že tady máme tyto kladné výsledky, i když je to průzkum, který zadal výbor zaměstnanců. Já nechci být zdlouhavá, ale jenom já bych mohla projít tady různé detaily, co je uváděno v těch e-mailech, které my považujeme za typickou dezinformační kampaň, která bohužel, bohužel probíhala právě před demokratickým volebním procesem. Děkuji mnohokrát. Muchas gracias y por último... Děkuji vám. A závěrem Evropský inspektor ochrany údajů, pan eh, Fervera na vás. Děkuji vám. Už je velmi pozdě a všichni jsou unavení. Dovolte mi, abych hovořil jazykem Cervantese Eh, protože tady máme španělskou europoslankyni. Chtěl bych velmi poděkovat panu zpravodaji za to, že hovořil tak pozitivně, v pozitivním tónu a že eh, zdůraznil, jaké úsilí evropské instituce vynekládají, tak aby splnili eh, naše povinnosti. Ano, tak to je a velmi nás to těší, že to uznáváte. A také bych chtěl poděkovat eh, účetnímu dvoru za práci, kterou odvádějí. Eh, je to velmi eh, důležitá práce pro to, abychom dosáhli dobrého řízení zdrojů. Dostali jsme čtyři dotazy a odpovím velmi stručně abych nezdržoval. V čem spočívají nové úkoly Evropského inspektora? Máme tři na základě nové legislativy. Musíme eh, sekretariátu poskytnout eh, nový evropský orgán, což znamenalo 25 osob ale v budoucnosti bude muset být víc. Eh, musíme uspořádat nebo sorganizovat dohled nad agenturami bývalého třetího pilíře hovoříme o tak důležitých věcech, jako je Europol, což je tedy Evropská FBI, a e, provést dohled nad e, těmito policejními databázemi, to je velká výzva a ta nová legislativa e, pro ochranu osobních údajů, což vstoupilo v platnost v roce 2018, tam vyplývají nové povinnosti. Instituce a orgány EU musí oznamovat úniky údajů, musí se to oznamovat inspektorovi a máme nyní možnost ukládat eh, pokuty institucím a musíme eh, eh, na pomoci inspektorům pro ochranu údajů v jednotlivých institucí. Jejich práce je velmi komplikovaná. A jak se toto přetavilo v rozpočet? My jsme požádali o 20% nárůst zaměstnanců v roce 2018 a 2020 společně. Udělali jsme to tak, že jsme provedli studii, eh, k jak eh, velkému eh, nárůstu došlo u národních institucí po GDPR a ten výsledek byl 25%, takže my jsme postupovali podle stejného vzorce. Stejný tedy nárůst. A doufáme, že rozpočet pro rok 2020 doplní tento nárůst, o který jsme požádali. A zde se hovořilo o etickém rámci. To je pro nás zásadní, protože my si myslíme, že etika je základem všeho. Když nemáme etiku, tak eh, začínají skutečně problémy a to všude. Proto my jsme jmenovali úředníka pro etiku, a tato osoba zcela nezávisle bude mít na starosti dohled nad etickým chováním našeho personálu a má za povinnost vypracovat zprávu každý rok, minimálně jednou za rok a předložit tuto zprávu na e, mimořádné schůzi s vedením instituce. Funguje to velmi dobře a je to věc, kterou bych si dovolil doporučit i ostatním institucím. A potom ohledně toho velmi předmětného dotazu Eh, proč tak vysoké procento, 40% smluvních zaměstnanců, tak velmi upřímně vám řeknu, že to je důsledek krize a zmrazení, ke kterému došlo eh, v rozpočtech všech institucí během série několika let. Říkám to zcela otevřeně. V případě instituce, jako je ta naše, která byla ve fázi růstu, tak jediný způsob, jaký jsme měli, protože jsme disponovali málo penězmi, tak abychom zaplnili ta místa, tak to bylo prostřednictvím eh, smluvních eh, pracovníků, kteří jsou levnější než stálí zaměstnanci. Navíc eh, loni byla uspořádána ta obrovská mezinárodní konference a museli jsme eh, dočasně posílit stav zaměstnanců. Každopádně souhlasíme, ale že to není dobrá situace, že to není udržitelné a proto pracujeme na tom, abychom snížili toto procento, aby to procento bylo rozumné. Uspořádali jsme eh, dvě výběrová řízení EPSO, je to obrovská práce a udělali jsme to právě proto, abychom mohli najat, najmout více stálých zaměstnanců a cílem je klesnout ze 40% na 25% v roce 2020 a potom eh, to dále snižovat, aby toto procento smluvních pracovníků se dále snižovalo. Děkuji. Eh, děkuji vám. A závěrem dávám slovo eh, panu Zdechovskému. Prosím. Thank you very much. I would like to thank... Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl poděkovat všem za tuto velmi intenzivní debatu na téma udělení absolutoria za rok 2018. Domnívám se, že je velmi důležité, abychom se stavěli Eh, otevřeně k otázkám Evropského parlamentu, protože my jsme váš partner, my nejsme ti, kdo vás mají neustále kritizovat nebo na vás útočit. Já bych chtěl říct, já zde v Evropském parlamentu už pracuji pět let, byl jsem tady, eh, účastnil jsem se všech debat o udělení absolutoria, pokud jde o všechny instituce. A chtěl bych říci, že dnes jsem zde rád nejenom proto, že jsem z zpravodaj, ale opravdu si myslím, že dnes tady byla zatím nejlepší atmosféra a měli jsme tady velmi dobrou spolupráci a velmi dobrou diskusi a teď vám chci popřát bezpečný návrat do vašich domovů a abyste strávili dobrý čas doma se svými rodinami. To je ostatně ta nejdůležitější věc v životě. Pokud vás někdo kritizuje, tak prostě to je život a jsou také jiné věci, které vám mohou zlepšit náladu. Děkuji a přeji vám hodně štěstí ve vaší práci. Gracias. Eh, děkuji vám, všem vám děkuji za tento dialog a za tak eh, živou diskuzi. Musela jsem tady předsedat, eh, ale cítila jsem se jako doma, protože tady bylo tak početné španělské zastoupení. Jsem velmi ráda, že tady zazněla převážně španělština. A chtěla bych říci, že příští zasedání bude 18. listopadu od 3 do půl sedmé. Ještě jednou vám děkuji za účast a děkuji všem členům výboru za tuto rozpravu. Děkuji.